I think we can start. Myslím, že můžeme začít. Vážení kolegové, dámy a pánové, vážení panelisté, dnes se dostáváme k slyšení o trhu silniční přepravy eh, zboží. Myslím, že všechny nás zajímají eh, aspekty hospodářské soutěže a sociální aspekty pozvali jsme řečníky, kteří by nám k tomu mohli dát eh, fundované informace. A to také vzhledem eh, k tomu, že by Evropská komise v roce 2016 měla předložit balíček týkající se silniční přepravy. Chtěl bych všem řečníkům připomenout, že mají k dispozici pouze 15 minut, protože máme velmi náročný program. Ještě poté máme setkání s komisařkou Bulc. Proto bych byl velmi rád, abych na vás mohl všechny apelovat, abyste dodrželi tuto, že tento řečnický rámec, abychom mohli probrat náš program. Poté vždycky vždycky vám dám signál, že e, už končí váš čas. A jako první dám slovo panu Karamicovi, který e, je z Evropské komise, který se ujme toho hlavního slova. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Já děkuji eh, výboru TRAN za to, že zorganizoval toto slyšení. Měli bychom bojovat proti kale konkurenci v oblasti eh, dopravy. To slycháme velmi často. Bylo to řečeno už mnohokrát na, eh, u různých příležitostí. My všichni víme, jaké sociální problémy se vyskytují v odvětví dopravy, ale možná, že různí lidé mají různé vnímání a také různé pochopení toho, jak by se tento problém měl řešit. A proto je důležité se e, zamyslet e, a společně probrat e, alternativy. Eh, máme tady dvě skupiny problémů. Ty, které jsou přímo spojeny s pracovními podmínkami řidičů a poté jsou to podmínky pro podnikání. Tak. První skupina se týká například klesajících platů, což má že dopad na bezpečnost a na životní podmínky. Eh, souvisí to také s tím, že dlouhý čas eh, tráví mimo svůj domov, nemají rovnováhu mezi prací a rodinou nemají teplá jídla a tak dále. Druhá skupina problémů se týká modelů podnikání a podnikatelské praxe. Vyplývá to z toho, že řada společností jsou prostě <clears throat> formální schránkové společnosti, které se snaží využívat eh, standardů, nižších standardů v některých zemích. A teď se podíváme na to, proč k tomu dochází, co všechno vězí za těmito problémy. První věc, která asi napadne nás všechny, je to, eh, jakou máme sociální legislativu v této oblasti. Musíme si uvědomit, že ta nepokrývá další aspekty, například eh, denní limity práce, doby odpočinku, pracovní dobu obecně. Toto jsou pravidla, která podléhají režimu jednotného vynocování společně s tím, že se zavádějí technologie, jako jsou tachografy pro zaznamenávání doby e, řízení. Tato pravidla se postupně eh, vynucují díky spolupráci mezi komisí a členskými státy v posledních sedmi letech, což vedlo k vytvoření několika doporučení a osvědčené praxe pro vynocování těchto pravidel. Ta pravidla samotná nejsou dokonalá a vyžadují si určité vyjasnění. Se tak potřebují modernizaci, aby zohlednili dynamicky se vyvíjející ehm, ehm, situaci na trhu. Stejně tak je potřeba zajistit vynucení těchto pravidel, tak aby bylo zajištěno právné uplatňování těchto podmínek v celém řetězci. Sociální otázky v silniční přepravě jsou eh, také nekonsistentně vynocovány, týkající se, eh, týká se zejména přístupu na trh. My jsme začali vyhodnocovat nařízení eh, upravující přístup k profesi a přístup na trh. Hlavní jádro tohoto hodnocení se týkalo kabotáže, což je považováno za nástroj podkopávání hospodářské soutěže. Potřeba mít stabilní rámec pro vynucení, což čemuž brání existence tzv. schránkových společností, kde které využívají toho, že potom mohou aplikovat eh, zákony a pravidla toho státu, kde ta míra ochrany je nejnižší. Za třetí musíme identifikovat eh, problémy a nástroje na jejich řešení, čím se dostávám k dalšímu hlavnímu sdělení, což je způsob, jakým můžeme zlepšit pracovní podmínky, bojovat proti nezákonným zaměstnavatelským praktikám a narušení hospodářské soutěže. Tento úkol je velmi složitý, protože zahrnuje aspekty, které jdou nad rámec kompetencí Evropské unie, ale zahrnuje to také národní systémy sociálního zabezpečení. Takže musíme identifikovat řešení, které bude efektivní a konsistentní. Stejně tak eh, musíme zabránit tomu, aby některé členské státy eh, přijímaly nevyvážená opatření, omezení, kabotáže nebo sankce na vynucení těchto pravidel pro pracovní dobu řidičů by možná mohly mít negativní dopad, eh, které by mohly narušit hladké fungování trhu. Možná jste už slyšeli, že nám jde o to, jak zajistit eh, spravedlivé sociální standardy a rovné podmínky pro podnikání. Byli bychom rádi, kdyby v celém odvětví fungovaly stejným způsobem tyto podmínky. to například i o to, jak opravit eh, mítné a další aspekty. Tady jsme identifikovali dvě skupiny opatření. Ta už jsme iniciovali, abychom zajistili konsistentní přístup a zabránili dalšímu porušování. Za prvé, Komise zvažuje nová opatření, která by mohla být předložena v rámci toho balíčku v roce 2016, o čem se teď zmiňoval pan předseda. Tento balíček by kombinoval různé iniciativy, tak, aby se vyvážely potřeby lepší efektivnosti a fungování dopravních služeb, tak, aby souvisí to také s mítným, s přístupem na trh, přístup profesi, na sociální aspekty pezánovalé opatření, jak přijímat sociální legislativu a její vynucení prostřednictvím cíleného hodnocení současných pravidel. Tík současně souběžně se pravidly pro odbornou přípravu řidičů. tedy tak by to byla agentura pro silniční přepravu, je to je jedna z možností předtím, ale než vzniknou konkrétní návrhy, tak budou muset projít různými koly konzultací. Eh, měli bychom také eh, eh, začít s hodnocením ex post sociální oblasti. My velmi brzy spustíme konsultaci pro tuto oblast na začátku podzimu, kde budeme iniciovat také hodnocení dopadu. Doufáme, že se podaří do konce roku 2016 tato opatření přijmout. Já vím, že to je velmi ambiciozní harmonogram, nicméně vzhledem k problémům, se kterými se potýká silniční přeprava, je potřeba se těmto otázkám věnovat, věnovat eh, důkladně. Stejně tak plánujeme různé iniciativy pro vynocení pravidel, protože bychom rádi, kdyby došlo k obnovení sociálního dialogu se sociálními partnery, cílem na eh, vyjasnění standardů, které fungují nebo platí v oblasti silniční přepravy. A k tomu bude také 4. června se konat konference, kde se budou účastnit eh, komisařské Tyson a Bulc. A doufáme, že to napomůže dosažení dohody mezi sociálními partnery. Stejně tak mě řekli, že jsem kdysi musel bývat sportovní komentátor. Ale zase musím mít na paměti čas. Give me two minutes extra. Yes. Okay, thank you. Dáte mi dvě minuty navíc, abych mohl mluvit pomalej. Legální kabotáž by mohla představovat porušení pravidel, mohlo by to vést ke ztrátě dobrého jména a proto komise navrhuje v rámci toho balíčku přeskum Eh, tohoto nařízení, aby se rozšířily prováděcí pravomice komise, což by mělo umožnit eh, rozšířit seznam těch porušení, včetně těch, které, kteří provádějí legální kabotáž. Bychom chtěli, aby parlament podpořil tento proces krok za krokem. a také, abychom tím reagovali na to, že jste kdysi odmítli náš původní návrh. Takže by bylo dobře, abychom krok za krokem také řešili vaše připomínky. Stejně tak bychom eh, pečlivě měli probrat eh, aplikace pravidel pro vysílání pracovníků. A teď se dostávám ke svému konci. <clears throat> Nekalá konkurence Měli bychom se zamyslet nad nejlepším řešením. A všichni bychom měli vynout úsilí, abychom vytvořili kulturu dodržování pravidel. Bezpečné dopravní služby jsou odpovědností na všech evropských institucí, národních úřadů, sociálních partnerů a také provozatelů, řidičů a odboru. Zamyslet se eh, také nad tím, jak dosáhnout eh, nákladové efektivity. Dále bychom měli zlepšovat informovanost a posilovat odpovědné jednání. Chceme se zaměřit na inovace, investice do infrastruktury a tak dále. <clears throat> Chceme vzdělávat, vynucovat a zlepšovat. Děkuji vám za vaši pozornost a omlouvám se za to, že jsem mluvil tak rychle. Ale mám na paměti, že pan předseda Eh, mě hlídá. Děkuji vám. Mám to na svědomí, eh, to přiznávám. Ještě jednou vám děkuji. Eh, bylo by dobře, kdybyste tady ještě zůstala, abyste mohl reagovat na otázky účastníků. Teď bych chtěl přivítat polského náměstka ministra pro dopravu a regionální rozvoj. Děkuji, že jste eh, se dostavil na toto slyšení a já bych vám tímto chtěl dát slovo, kde ho máme. Und jetzt gebe ich dann das Wort an Herrn Gera A teď bych chtěl dát slovo eh, eh, panu Žeradovi Šiperovi. Ehm, já bych mohl hovořit holandsky, ale budu hovořit anglicky. Um, a pokusím se také sledovat čas. Já jsem z Kypr a e, jsem z, z Eurocontrol. Stručný úvod. EKR, e, Eurocontrol Root, to tato organizace si klade za cíl posílit evropskou spolupráci, ale to už tady pan kolega řekl a to je velice důležitý a platný cíl a je to náš raison d'être. Eh, Eurocontrol Root má 14 členů a 4 pozorovatelské země. Eh, takže ještě, jak vidíte, eh, nás čeká dlouhá cesta, ale zároveň si uvědomme, že v některých zemích nejsou inspektoráty, nejbrž tyto věci řeší pouze policie, to vidíte v pravo vlohu. My tedy spolupracujeme úzce i s těmito zeměmi. ECR eh, e má čtyři pilíře, tedy eurokontrolorů. Jednak školení eh, eh, úředníků, kteří vymáhají právo v této oblasti, výměna údajů a koordinované kontrole, harmonizace praktik a společné pozice silniční dopravy a harmonizace je klíčovým slovem také. S čím se dnes setkáváme? a to je také dopad krize, o níž víme, je e, ekonomická recese. My jsme za poslední čtyři roky přišli o 75 e, kapacit vymáhání. To jsou nejnovější zprávy z Evropské komise za rok 2011 až 2012. A je tady velký důraz na ehm, ukazatele které, ehm, výkonnosti, které představují 3 až 4 To je něco, co je nutné kontrolovat ze strany členských států. A to říkám také na základě faktu, že nám zbylo pouze 25 kapacit úředníků vymáhajících ehm, právo v této oblasti. Řada odborníků nás prostě opustila. A zde vidíme vymáhání práva v Evropě. Na levé straně společné aky v oblasti silniční dopravy a vymáhání práva. Vidíte, že tento obrázek někdy hovoří za tisíc slov, proto to nemusím příliš komentovat. A zde situace v Evropě, jak je vše uspořádáno. Vidíme na tomto obrázku, že jsme ještě velice daleko od jednotné eh, oblasti pro vymáhání práva. Ani nejsme eh, agenturou pro silniční dopravu. Máme celou řadu agentur, eh, které se také zabývají dodržováním práva předpisů. Únava a nedodržování rychlostního limitu patří k hlavním příčinám eh, nehod při eh, v případě eh, těžkých nákladních vozidel. 1,3 milionu lidí jsou, je těžce zraněno a 23% těchto nehod řečník se opravuje 13% nehod tedy tedy eh, má smrtelné eh, následky nehod, kde jsou do toho zapojeny eh, těžké nákladní kamiony a ne, není to v důsledku toho, že by řidiči těchto kamionů byli špatnými řidiči, ale často se na tom právě podílí únava. No a opět další obrázek, který vydá za tisíce slov, to jsou tragédie na evropských silnicích, s, který, s kterými se setkáváme každý den. A jak sledujeme v této souvislosti pracovní dobu řidičů? E, podvody s tachografy patří k hlavním problémům, které nám dělají starosti. Pouze víc než 50 tisíc registrovaných podvodů s tachografy se objeví e, ročně, ale je to pouze špička ledovce vidíte, používají se eh, pro zmanipulování toho tachografu různé magnety, někdy je možné jej vypnout, zapnout. Eh, těmito zařízeními některé mají dvojí kartičky pro řidiče. A proto si kladete otázku, čemu ten tachograf vlastně slouží, zda je to požehnání nebo naopak. Když byl zaveden v roce 2000, 2002, tak vidíme, že dlouho trvalo, než byl zaveden, pak máme druhou generaci digitálních tachografů. Klademe si otázku, co nám tato nová generace nabídne. V současné době jsou tachografy nez... také zdrojem manipulací a podvodů. Čili kromě toho, že se zaměřujeme na počet hodin, které řidič eh, sedí za volantem, zaměřujeme se vůbec na používání tachografu komplexně. Eh, musíme naše pracovníky vyškolit, aby dokázali odhalit velice sofistikované podvody z tachografy. Nejnovější případy těchto podvodů jsou tak eh, promyšlené, že je můžeme odhalit jenom velice těžko. A dnes máme nejrůznější eh, ta, nové tachografy, kde vidíme, že je nezbytné mít eh, technicky proškolené pracovníky, aby zjistili, jak eh, lze s těmito novými tachografy manipulovat. To je něco, co nám dělá velké starosti. Současná situace, požadavky, dopravě. Ehm, uvědomme si, že musíme zvažovat také terminologii. To je něco, co také komplikuje. Některé státy hovoří za subsidiaritu, ale ehm, někdy to naopak vede k nerovnoprávnosti a nedostatku právní jistoty. To si také musíme uvědomit. Ehm, situace, která se týká právních požadavků, já jsem samozřejmě věnoval pozornost tomu, co tady zaznělo. Doufám, že budoucnost bude lepší v tomto směru, ale eh, systém by měl být praktický, snadno aplikovatelný, eh, srozumitelný a jednoznačný. Právní ustanovení by měla být jednoznačná. A samozřejmě bychom měli hodnotit novou legislativu také z pohledu její vymahatelnosti, což se bohužel neděje. Často si uvědomíme, že právní předpis nelze vymáhat až teprve tehdy, když byl schválen a když vstoupil v platnost. A to je velká škoda. A zatím se ještě do časového rámce vejdu, proto bych rád využil příležitosti a zmínil um, předsednictví a rád bych vás pozval do Amsterdamu 17. a 18. června. Je to um, konference Eurocontrol Route která se zaměřuje na eh, inteligentní inspekce, lepší vymáhání práva a méně kontrol. To si zcela jistě dovedete představit, jak bychom mohli dosáhnout pouze 20 kapacit zatím máme, ale musíme ji lépe využívat. Lepší výměna informací. Dnes se informace zatím ne, nevyměňují. Nemáme dostatek informací, které souvisejí s výsledky kontrol v jednotlivých členských státech, jakým způsobem takto vytvářet inspekce na základě zpravodajských informací, jak tedy pracovat v terénu. Velice často pracujeme slepě a jenom náhodně kontrolujeme vozidla. A to je škoda. Samozřejmě musíme se zaměřit na rizikové oblasti. A místo konání konference bylo výborně zvoleno vidíte v amsterdamském přístavu eh, pro osobní dopravu pár minut od centra města. A za předsednictví Eurocontrol Route bych vás rád do Amsterdamu velmi srdečně pozval. Děkuji vám. Sehr gut in time. Vielen Dank, Herr Skipper. Děkuji vám, pane Skipere. Já teď se dostaneme dalšímu řečníkovi, což je pan Zdislav Kordel z Graňské univerzity, který bude hovořit o efektivnosti. Máte slovo. Pane předsedající, šanovní państwo, děkuji za... Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, velice vám děkuji za pozvání a za příležitost, kterou jste mi poskytli, abych se s vámi podělil o určité náhledy na to, jak my vidíme přepravu silniční přepravu zboží v Evropě. Takže Mám určité eh, právní texty a víme, že silniční přeprava zboží jakožto sektor funguje v takovém specifickém prostředí, jak hospodářském, tak i sociálním. Volný pohyb osob a zboží eh, se zakládá na určitém konceptu a jeho realizace někdy také, takže já bych si dovolil na úvod několik slov. Liberalizace je určitý proces, ale má určité dopady, následky, které je třeba zvážit. Tady záměrem je odstraňovat bariéry k přístupu, k, i k dopravnímu, eh, přepravnímu trhu se zbožím. A pak je tu důležitý faktor a tím je konkurenceschopnost. No a důležité je i připravit určité normy, politické výhledy, perspektivy, zohlednit tam celé řady aspektů. A někdy se na to ale nahlíží jako určité vměšování do této části trhu a může to být podstatně polemické a i příslušné e, nařízení někdy může i zkomplikovat celou oblast, kterou si přejeme liberalizovat. Pokud si tedy přejeme řádně liberalizovat toto odvětví dopravy, tak je třeba e, řádně pochopit, abychom odstranili bariéry volnému pohybu v dopravě. Tady myšlenkou je zajistit volnost, svobodu při výkonu profesní aktivit, ale pak je to také otázka svobodné konkurence, zajistit otevřený trh. I v dopravě my víme, že existují různé náhledy na věc, určité myšlenky, jak toto implementovat v Evropské unii, ale důležité je jít cestou inovace. Víme, že co se týče přepravy zboží, tak zejména v těch transitních zemích je situace poměrně znepokojící a jít cestou liberalizace to někdy může trošku škodit e, vnitřnímu trhu, ale je třeba zajistit také integritu našeho vnitřního trhu a zajistit, že vše řádně funguje. Pokud si podíváme na stávající e, situaci dopravy zboží, tak e, to to odvětví je poměrně dynamické, ať se jedná o krátké nebo dlouhé trasy přepravy. V Evropské unii si myslím, že existuje poměrně velký vliv toho dopravního odvětví. A samozřejmě, že i příslušné legislativní texty mají dopad na toto fungování. Obecné prostředí, ve kterém fungují tyto dopravní společnosti, a samozřejmě se může ještě vylepšovat, takže si přejeme, aby e, toto prostředí, ve kterém oni působí, bylo stále, aby se příliš neměnilo a také situace v každé zemi může být odlišná i společnost od společnosti, ale rozhodně je důležité, aby i samotní podnikatele se dívali tak trošku dál za ten jejich vlastní horizont. Důležité ale je, aby se respektovala legislativa, aby tu byly záruky respektování vnitřního trhu a aby tedy existovalo, aby se řádně eh, realizovala i ta transponovaná legislativa. Máme tu silniční balíček, který byl přijat v roce 2009, i když ta práce na něm ještě nebyla eh, nebo na té transpozici nebyla ještě úplně dokončena. Jsou tu určité problémy i v té silniční přepravě a ty se hodně týkají právě uplatňování pravidel. My si přejeme, aby tento druh trhu byl regulován na úrovni EU a to za podpory eh, právních úprav členských států. Pak eh, jsou tu také hlasy, které volají po deregulaci a celá tato otázka je poměrně eh, složitá. Když se podíváme na trh, tak víme, že tato oblast je hodně regulována a mnohé členské státy pak mají svá vlastní pravidla, která zase odpovídají jejich hospodářské situaci. Uh, co se týče přístupu na trh, přístupu k výkonu této profesní aktivity. A jsou tu pak otázky jako kabotáž a celé řadě e, dalších aspektů. To hodně závisí od příslušných cen. Kromě toho cestovního balíčku jsou tu i další legislativní texty, které samozřejmě zase ližejí na tu budoucí perspektivu. Pak jsou to také aspekty jako sociální dumping v té dopravní přepravě. A je třeba zajistit, že aby ten silniční balíček, na kterém komise začala pracovat, pokud tedy bude opravdu zapotřebí, tak tento balíček musí brát v potaz hospodářskou realitu a zaměřit se na specifické problémy tohoto silničního sektoru. A pokud eh, bude zapotřebí rozhodovat tady o tomto odvětví prostřednictvím nějakých principů, pokynů, tak je třeba v první řadě ehm, provést určité zhodnocení dopadu předtím, než se vyvinou ty příslušné nástroje. A proto by bylo užitečné být, mít bílou knihu o efektivitě či neefektivitě některých legislativních textů, třeba i z členských států, aby se zjistilo, zda toto funguje nebo ne, až poté, co budete mít představu o tom, jestli to funguje nebo ne, tak se teprve tedy posunout zase k těm dalším druhům legislativy. Obecně řečeno, když se díváme na ten způsob, jak doprava funguje v Evropské unii, je to poměrně striktně regulováno různými druhy legislativních textů, jako třeba směrnice nebo nařízení. Ovšem to celé toto odvětví je velmi specifické a na podobné otázky neexistují jasné, jednoduché odpovědi. Některé nástroje prostě jasně regulují trh v daných členských státech, jsou to tedy eh, legislativní texty, o kterých tvrdí, eh, že nikde nepotřebují změnit, pak zase tvrdí, že jakýkoliv druh vměšování do jejich trhu je naprosto nepřijatelný. Nicméně tady zásadním problémem Není to, že máme příliš velkou regulaci, ale spíš způsob, jak tyto regulační texty byly vyvinuty a jak jsou tedy vnucovány nebo prosazovány ze strany administrativy. Samozřejmě tedy, že víme, že máme různé právní nástroje pro různé sektory, ale pokud zanalizujeme efektivitu těch právních nástrojů, tak následně je třeba něco udělat a a mohlo by to být uděláno třeba prostřednictvím té bílé knihy, abychom zjistili, co funguje a co ne. Nepřejeme si velké vměšování do našeho odvětví, ale na druhou stranu musíme zajistit, aby vnitřní trh fungoval. A už existují ustanovení a legislativa s určitými pokyny ze strany komise o tom, i třeba jak ty právní texty interpretovat. Také na interpretaci hodně závisí. No a na závěr bych možná mohl pohovořit o kabotáži. Vím, že toto je regulováno prostřednictvím ustanovení mm, EU, existují nařízení a co se týče tedy nařízení o kabotáži, tak je tu také otázka, zda je zapotřebí tuto oblast ještě více ve výhledu do budoucna deregulovat. Existuje také zpráva komise o trhu s poskytovateli služeb kabotáže, ale když se na to podíváme z praxe, tak pouze dva druhy, pardon, dvě procenta z celkového počtu těchto druhů služeb je zaručena poskytovateli na evropském trhu. Má to své dopady, protože ne vždy je ta interpretace jednotná. Existují případy, kdy pracovní podmínky jsou velice nízké právě pro pracovníky, tadyž byly zmíněny ty e, společnosti typu poštovní schránka, které nepůsobí velice e, důstojně a fair play. A, pokud tedy zanalizujeme různé ta právní ustanovení, třeba opravdu zjistit, do jaké míry jsou efektivní a až zjistíme, jak jsou efektivní, tak potom můžeme rozhodnout o tom, zda potřebujeme ještě něco dalšího, další legislativu pro silniční přepravu zboží. Myslím si, že není zapotřebí pořád vymýšlet něco dalšího nového. Ono to také trvá hodně času a to představuje zase hodně finančních prostředků. A to, že to trvá hodně dlouho, vede také k záporným dopadům. A musíme se vypořádat i s těmi negativními dopady. Děkuji. Já vám děkuji naprosto dokonale. Jste dodržel řečnický limit. Další prezentace od OECD. Je to Luis Martinez, který bude hovořit o výhledu na rok 2015. Thank you for the invitation to the Děkuji vám za pozvání na tento výbor, abych tady hovořil o dlouhodobém výhledu, který jsme představili nedávno, kde jsme eh, hodnotili takzvaný dopravní model, pardon, nákladový model, Mezinárodního dopravního fóra což je nevládní organizace, která je spojená s OECD a která slučuje 54 členských států, tedy většinu. Většina evropských států je tady zastoupena, ale jsou to i další. Jsme jakýsi think tank, který se zaměřuje na analýzu politiky a průzkum a také na sběr dat a statistik a každý rok Eh, se koná výroční summit. Dnes to bude 20. letos to bude 23. 25. až 27. května, kde se bude diskutovat o těch naléhavých otázkách v oblasti dopravy. Hlavním cílem tohoto vytváření modelu nákladu bylo um, nastínit eh, hlavní scénáře dopravy nákladu, jde o různé konfigurace mezinárodního obchodu a také dostupnou dopravní infrastrukturu a jak efektivní a jak účinná může být eh, v budoucnosti. Zabývali jsme si tedy prognozami obchodu a já bych tady chtěl tento model prezentovat a hlavně prezentovat jeho výsledky, jinak podrobnosti o tom můžete si sami najít v tom v eh, samotné zprávě. Tady jsme se snažili prognozovat objem obchodu v různých regionech až do roku 2050. Prvním krokem k této analýze bylo vytvoření prostorové definice obchodních toků. A poté jsme se snažili tento eh, objem obchodu rozložit do různých eh, způsobů dopravy a poté tomu přidělit určitou váhu v rámci toho modelu a poté přidělit eh, různým dopravním sítím tyto části obchodu. My jsme rozdělili celý svět do asi 300 eh, center obchodu, většinou to jsou přístavy. Většinou to v minulosti bývaly přístavy, teď ale jdeme ještě dál, snažíme se tady rozložit na jednotlivé komponenty mezinárodní obchod a také jsme to propojili s eh, množstvím obyvatel v dané oblasti. A také jsme eh, vytvořili tu dopravní síť, která v těchto částech světa existuje, její hlavní mody. Jsou to tedy dálnice nebo hlavní silnice. A jejich kapacita, včetně propojení, dále to železnice, železniční trasy na celém světě, poté jsou to všechny mezinárodní přístavy a námořní trasy, které se používají pro přepravu a u letišť jsou to všechna letiště přijímající komerční dopravní e, nákladní letadla. A samozřejmě jsme to rozlišovali podle rychlosti typu dopravy, kvality infrastruktury Všechna tato data jsme vložili do našeho modelu, abych, kde jsme zaznamenali všechna propojení mezi různými typy dopravy. Nejprve jsme vyhodnotili fungování toho modelu v roce 2010, to byl ten základní rok. zjistili jsme, že ten odhad byl relativně správný protože jsme mohli porovnat eh, objem obchodu. S ohledem také na emise CO2. A tady je rozvoj tras eh, do roku 2015, porovnání s rokem 2010 Severoatlantský koridor je asi nejdůležitější i nadále bude výrazně růst, ale převýší ho svým objemem severo Tichomorský koridor i trasa v Indickém oceánu poroste, protože bude sloužit přebyt boží mezi Afrikou a Azií, ale to, co je asi nejdůležitější, je nárůst přepravy v rámci jednotlivých kontinentů, což bude velmi výrazné eh, v Asii a v Africe. Bude to zejména v těchto oblastech prostřednictvím silniční přepravy. V těchto modelech se často zapomíná na čistě domácí přepravu. kdy je zboží přepravováno z vnitrozemí do přístavu a může to přestvat 60 celkového objemu nákladu, ale eh, s ohledem na emise to může představit až 30 A tento podíl bude dále růst, pokud se nepodaří v roku 2050 zlepšit infrastrukturu Jakou hlavní hodnotu představuje používání tohoto modelu pro formování politiky? Do toho, že můžeme globálně eh, odhadovat eh, eh, obchodní toky a vytvářené emise v každé části sítě a můžeme zvažovat dostupnou kapacitu nebo jestli jsou potřeba další investice do chybějícího propojení. U každého koridoru také můžeme hodnotit eh, to, jestli eh, ty naše cíle splňují nebo odpovídají těm potřebám. Můžeme díky tomu lépe plánovat eh, nová propojení, například železniční spojení mezi Evropou a Azií a můžeme potom tím předjímat, jaký by mohl být dopad na mezinárodní objemy a také můžeme se zaměřit na urychlení těchto toků, například liberalizaci inspekčního režimu. Další kroky tohoto modelu na úrovni regionu je získat více detailů o kapacitě, o propojení Hm, můžeme se zaměřit tady na železniční stanice, přístavy a letiště a na hraniční přechody. A také můžeme zlepšit díky tomu ten proces vytváření politiky a identifikovat eh, úzká místa. Stejně tak můžeme lépe plánovat eh, trasy tím, že do tohoto modelu vložíme náklady na přepravu podle toho, jaký typ dopravy a jaká trasa se používá. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za eh, tyto příspěvky a nyní máme možnost eh, vést diskuze, položit otázky. My předáme slovo koordinátorům. Každému dávám dispozici 1,5 minuty, aby nám zbyl čas také na odpovědi. Vím, tady není snad vy. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem přednášejícím i zástupci komise za eh, jejich informace. I na zástupce komise můžete klást otázky, eh, přestože tady není, někdo ho zastoupí. než jsem z toho vyrozuměl, že bude potřeba eh, deregulace, že eh, mít větší převahu tržní síly. Ale na druhou stranu se požaduje také přesnější a praktičtější legislativa. Mě by zajímalo, jak by to konkrétně mohlo vypadat, a to je druhá poznámka která je směrována směrem na komise. Máme legislativu, která vykazuje určité mezery a nedostatky, ale určitá legislativa to je. Mě by zajímalo tedy, jak kontrolu efektivnosti, a kterou by měly provádět členské státy, které k tomu mají i povinnost. Některé členské státy to neplní. A já mám tedy otázku na komisi. Jak zamýšlí komise v tomto případě postupovat, pokud dojde k porušování těchto povinností. Víme, že máme i různé registry a databáze provozovatelů. Pokud vím, tak to funguje od roku 2013, ale ne uspokojivě. A také tady by mě zajímalo, jak komise zamýšlí dále postup, aby tento nástroj, který je k dispozici, mohl efektivně fungovat. A aby členské státy plnily ty závazky. Ismail Hertuk? Ano, i já bych vám chtěl poděkovat eh, za vaše příspěvky. jsou tady zastoupeni jenom eh, muži, ale, takže nemáme genderovou rovnováhu, ale jinak to asi nejde. Já jsem velmi rád, eh, že silniční přeprava je teď prioritou i v komisi 4. června, také Evropské komise eh, pořádá konferenci k tomuto tématu. To je všechno velmi pozitivní. Teď ale Komise předložila různé návrhy, například eh, těmi digitálními tachografy, to byla určitě eh, dobrá věc, ale to nestačí, aby se vytvořily problémy se sociálním dumpingem. A o to jde naší eh, politické skupině zejména. Měl bych na vás více otázek, ale vzhledem k tomu, že máme málo času, tak bych se omezil pouze na několik málo. Pane Skipere, vy jste říkal, že Členské státy se skrývají za principem subsidiarity. Mohl byste nám poskytnout nějaký konkrétní příklad? A za druhé, ještě jedna otázka na vás, jaké opatření očekáváte, nebo možná je to otázka pro všechny, ale jaká konkrétní opatření očekáváte od Evropské komise při řešení sociálního dumpingu? Myslíte si, že by bylo záhodno, aby se harmonizovala národní pravidla na celoevropské úrovni? Měl bych ještě vaše otázky, ale neznámý čas. Děkuji vám i za pochopení naší časové nouze. Eh, Robert Zíle. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení. Eh, já bych rád eh, obrátil pozornost na komisi, co se týče podmínek vstupu na trh. Mm, to si myslím, že je oddělené téma. Podívejme se ale na sociální podmínky. Je velice důležité, jak by komise chtěla eh, zacházet, eh, do jaké dálky eh, při uplatnění směrnic třeba o doby odpočinku, spánek mimo automobil, tedy přespání doma nebo v nějaké ubytovně. Eh, to je něco, co musí být regulováno, nebo to bude regulováno ze strany členských států na periferích Evropské unie? Protože pokud vám jde o něco, co není trh eh, kabotáže, jde vám o bezpečnost silničního provozu, ať už je to v Lotyšsku nebo v Německu, musí to být jednotné a pokud se vydáte s kamenem do Ruska, tak už tam ty podmínky budou zase mnohem horší. Ale přesto řada evropských řidičů kamionů se i tam vydává, takže uvědomme si na záležitost kabotáže a podnik podnikatelské téma. Víme, že služby nejsou tak otevřené, jako je po svoboda pohybu zboží, protože u služeb musíte dodržovat směrnice o službě, směrnice o vysílání pracovníků, separátní trhy například v oblasti kabotáže a obecně silniční autodopravy. E, lepší by bylo otevřít trh pro jakýkoliv členský stát e, pro jakoukoliv společnost a tyto čínské zdi pak se rozpadnou a e, tato nekalá soutěž pak e, opadne. E, je to ekonomická teorie. Pokud tedy snížíte příležitosti, tak potlačíte tu nekalou soutěž a získáte na tom plus. Děkuji, Gesine Meissner. Konečně se dostává ke slovu první žena. Je tady ještě Maria, tak a možná, že nás je tu víc. Já bych chtěla předeslat, eh, že děkuji samozřejmě všem řečníkům. Ismail Ertuk hovořil o tom digitálním tachografu, že to také mělo eh, zlepšit eh, pracovní podmínky. Mm. Že jsme stanovili další podmínky, jako je velikost kabiny a tak dále. Ale mám nejprve otázku na zástupce e TF. Vy jste hovořil o tom, že jste zohledňovali Eh, všechny typy dopravy, eh, leteckou dopravu, vodní dopravu a tak dále. A když podíváme na pracovní podmínky, tak je možné tady mít nějaké srovnatelné eh, parametry, nebo do jaké míry je to vůbec možné. Musíme si uvědomit, že ty, tady jsou i různé modely zaměstnávání. Na pana profesora Korda mám otázku týkající se Eh, těch pravidel vnitřního trhu, která mají být vynucována tady, ale je to podkopáváno těmi schránkovými firmami, jak bychom proti tomu mohli vystoupit, co s tím můžeme dělat. A potom mám e, otázku na pana Skipera, který by jinak žádnou otázku nedostal. A tady bych se chtěl zeptat, eh, protože komise se na to ptát nemůžu. Já znám ten německý zákon o minimální mzdě, který předpokládá, že díl později eh, to dojde k harmonizace v celé Evropě. Eh, myslíte si, že eh, to je opatření, které by je prospěšné pro fungování vnitřního trhu? Jak to tedy hodnotíte, vzhledem k tomu, že podobnou vývoj asi brzy dojde ve Francii? Maja Kilo. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Esi... Děkuji vám, pane předsedo. Já stručně přednesu svoji otázku, která je plná estrogenu. Mám tento vzdálený sen, že každý bude hrát podle stejných pravidel v silniční autodopravě a spedici. Co bychom měli udělat a co rychle jako Evropský parlament, aby podvody eh, s řidičskými průkazy a měřeními eh, byly najednou nemožné, aby nebylo možné manipulovat s tachografy. Děkuji, Karima Dali. Budeme pokračovat eh, k problematice koordinátorky, to je velice eh, důležité. Samozřejmě i v dopravě jsou kompetentní ženy, které také zastávají odpovědná místa. Máme, mám také ještě otázku v každém případě děkuji za vaše vystoupení. Eh, co vnímáte jako nejakutnější aspekty celého balíčku pro silniční dopravu? Které opatření je potřeba přijmout nejdříve? A moje druhá otázka se vrací eh, k problematice minimálních mest eh, tváří v tvář v sociálnímu dumpingu. Podívejme se například, když vznikla charta práv v silniční dopravě, měl by existovat také sociální kodex, který by řešil právě tuto problematiku. Jaké jsou nejdůležitější faktory externích nákladů, které musíme internalizovat a které návrhy právě v té internacionalizaci vnímat jako pozitivní například v Německu. A poslední otázka, jaká je oficiální vize Evropské unie, eh, kdy je cílem eh, nula úmrtí při dopravních nehodách na silnici, eh, jak snížit počty obětí dopravních nehod v nadcházejících letech. A úplně poslední otázka. Souhlasíte s tím, aby vznikla skutečná agentura pro silniční dopravu, aby bojovala proti podvodům, aby zavedla také černou listinu podniků, které nes, respektují pravidla. Děkuji mnohokrát. Danke. Das gestatten wir gerade noch. Jetzt ist Peter Lundgren dran. Děkuji, Petr Lundgren. Děkuji a děkuji mnohokrát. Slyšel jsem, že pravidla nejsou dokon, dokonalá. To je skutečně understatement roku, protože pravidla jsou naprosto eh, bezcená. U nás ve Švédsku konkrétně máme velké problémy s tisíci automobilů, které jsou registrovány eh, pod cizí značkou, ale jezdí jenom u nás. Je tam řada dýzlových vozidel a dýzl se dokonce dováží eh, v kamionech, v cisternách do země. A máme problematiku platů. Řidiči dostávají pouhých 300 euro měsíčně a těch problémů je celá řada. Nemáme žádnou cestu, jak to dostat pod kontrolu. Sejdu se se zástupci Švédska a Itálie, kteří zastupují silniční dopravu a ti volají po elektronickém systému, kontrol systém mítného, jako mají v Německu třeba. To by bylo velice um, užitečné, zajistilo by to spravedlivé podmínky a také jde o přístup na trh. Samozřejmě to je pozitivní, ale všichni musí dodržovat stejná pravidla hry. A e, problematika kabotáže budete eh, měnit legislativu. Máme například vozidlo, které eh, opustí zemi pouze na pár hodin a pak se vrátí a kapotáž pokračuje. A pokud by se to mělo naopak usnadnit, bylo by to skutečně šílené. Tím pádem jste přišli o kontakt s realitou. Děkuji. Dann hat jetzt das Wort. že pravidla by neměl potom za to platit sigur aș avea foarte multe întrebări, dar mă, o să mă rezum la câteva. Îmi pare rău că a plecat reprezentantul. Ana, děkuji. Je eh, škoda, že zástupce komise musel odejít, protože ta otázka nekala hospodářské soutěže je určitě velice důležité téma a je třeba hovořit o prevenci. A tady může komise ve věci prevence něco udělat. V první řadě, abych nezapomněla, bych chtěla eh, poděkovat za realizaci tohoto slyšení. A ještě k tomu, co řekl pan profesor z Gdaňské univerzity, ehm, děkuji za váš projev. Já jsem dnes obdržela e-mail od jednoho evropského občana, který hovořil o těch nařízeních, která tady vytváříme takže jenom taková ústava Spojených států má nějakých pět tisíc slov, takže v Evropské unii prostě je ta regulace příliš nadbytečná, příliš mnoho slov. Existuje samozřejmě nezbytná regulace, ale také ta naprosto nadbytečná. Myslím si, že ne vždy je zapotřebí vytvářet nové zákony, zejména takové, které vedou k navýšení nákladů. Uh, břemenům. V tom případě vůbec nemá cenu takové zákony aplikovat. Myslím si, že by bylo lepší ostatně aplikovat čím dál méně norem. K tomuto tématu sociálního dumpingu já jsem v různých státech slyšela různé definice, i komise nám poskytuje určitou definici, je jich mnoho. Uh, a myslím si, že na tom příkladu, který eh, uvedla, ně, uvedlo Německo, že si přeje odstranit ten sociální dumping a zavést minimální plat pro i ty, kteří přejíždějí jejich území. A každý stát má právo zavádět svá pravidla pro minimální mzdu. To není sociální dumping. Sociální dumping to je mm, nižší mzda než je tomu v zemi původu. A pokud nějaký rumunský nebo bulharský řidič má nebo v podstatě to, co já si vydělám za dva dny, je mnohem vyšší než průměrná měsíční mzda v Bulharsku či Rumunsku, tak tady nemůžeme hovořit o sociálním mzdě. Řečnice je přerušena. Mínec. Nein. Zweieinhalb Minuten waren's. Eine Minute schon drauf. Anderthalb Minuten haben Sie wie die anderen. Ich habe genau geguckt. Borislav. Nedržel jste řečnický limit. Promi- Děkuji bardzo, paní předsedající. Muszę... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Musím říci, že jsem s velkým potěšením naslouchal eh, zástupci ředitelství z komise a to, že řekl, že takový řidiči někdy třeba nemají čas ani na pořádný teplý oběd. Ano, za takových podmínek oni řídí. A je třeba si také uvědomit určitý kontext této situace. A podívejme se tedy i na to, co v této věci dělá komise. Co třeba ta směrnice o vysílání pracujících. Tady komise tak nějak mlčí, takže eh, bude to tak, že komise bude mlčet i nyní, když budeme hovořit o nemožnosti poskytování služeb, nebo eh, nejedná se o porušování ustanovení smlouvy, co k tomu komise může říci? Neruší se to nějak pravidla i mezinárodní? Eh, mezinárodních pravidel pro přepravu zboží. Tady nám k tomu moc neříkají, hovoří to o rovnováze mezi národními eh, legislativami a evropskou. Nicméně tady se zase stanoví, že zapotřebí implementovat všechno tu evropskou legislativu. Pak eh, otázka kabotáže. Existuje regulérní kabotáž a samozřejmě i o tom to je třeba hovořit. Pak je tu ta záležitost minimálních mest a těch takzvaných společností stylu poštovní schránka. Uh, E, Děkuji pane předsedající. Zástupce komise řekl, že jsou tu dva druhy problémů. Podmínky e, v podmínkách práce řidičů. A rozhodně je třeba bojovat proti různým druhům zneužívání. Ano, ale to rozhodně nemí, nemá být nějakou překážkou uh, i pro konkurenceschopnost. Já souhlasím s těmi, kteří uh, nebo nesouhlasím s těmi, kteří hovoří o sociálním dumpingu. Vždyť pozor, tady neexistuje nějaká definice. Proč přece někdo neprodá něco za mnohem nižší cenu, než to koupil? To je důležité. Já si myslím, že tady v tomto smyslu není e, ta definice. Jsou tu různé náklady, existují různá pravidla v různých zemích, různé úrovně mest a podobně. A Možná dostane jinou mzdu holandský řidič nebo německý řidič, ale obecně by se mělo nakládat se všemi pracujícími v Evropě stejně, i když samozřejmě není k tomu tak to nedochází. Eh, zástupce komise říkal, že existují různé omezení, různé nelegální praxe, ať nám řekne, jaké to jsou konkrétní. Nemůžeme se omezit uh, jenom omezit na ty náklady týkající se jedné země. Musíme tedy učinit maximum pro to, abychom bojovali proti nelegálnostem, pokud tam určitě jsou, ale nemůžeme nějak omezit tu svobodnou hospodářskou soutěž. To rozhodně ne. Ta je přínosná řádně musíme vynakládat s tím tématem sociálního dumpingu. A pak ještě, jak hovořil pan Skipper o té situaci na silnicích, a nehodách. Co můžeme udělat pro to ještě, aby se ta nehodovost, ta počet obětí snižovala, například ve věci povinného odpočinku pro řidiče na těch parkovištích, kde zastavují velké kamiony, tam třeba nejsou hotely, takže proto spí v, eh, v kabinách vozu. Jens Nielsen. Tak jsem Under... Děkuji mnohokrát. V loňském roce jsem pozorně naslouchal komisi několikrát, jak eh, Naslouchal jsem a kladl jsem otázky eh, o sociálním dumpingu. A opakovaně mi bylo odpovězeno, že se nic takového neděje. Rozhodně tedy vůči tomuto jevu byli slepí. Dnes jsem naslouchal opět komisi a už je zde e, světelko naděje, protože už si uvědomují, že ten problém existuje, že rada je bude řešit, komise je bude muset řešit a my budeme mít také příležitost tuto problematiku prostudovat hlouběji a takový vývoj vítám. Za EPP musím klást otázku, co dělá komise, pokud nedohlížíme nad zeměmi, e, e, e, zda dodrží pravidla, co s tím může dělat komise. Pak pan Klodel zde citoval jednu věc, která je velmi zajímavá. Deregulace může být nebezpečná pro efektivitu dopravního sektoru. Děkuji za tento citát. Olga Silenova. Olga Sehnalová samozřejmě poděkovat za eh, všechny prezentace. Já bych měla v podstatě dotaz na pana Skipera. Vy jste mluvil o tom, že během let 2010 až 2012 došlo k 75% ztrátě kapacity eh, pro vymáhání, nebo tady v téhle, v téhle oblasti. My máme teď rok 2015, eh, jak tahle ta situace vypadá teď a pokud mluvíte také o tom, že je vlastně problematická reálnost vymahatelnost, reálná vymahatelnost ehm, legislativy, eh, do jaké míry se na tom podílí ta nedostatečnost legislativy samotné a eh, či naopak ta nedostatečná kapacita pro její vymáhání. Já jsem z hodou okolností včera dostala e-mail jednoho, jednoho řidiče Eh, který skutečně brázdí Evropou, popisoval mi tam tu reálnou situaci. Mimo jiné mluvil také o tom, že velmi často eh, dochází k vysílání eh, kamionů na celonoční přepravy na 500-700 kilometrů s fixním dojezdem, což znamená nulovou rezervu během noci a ta rizika, o kterých jste mluvil, rychlost a únava, to jsou určitě aspekty dopravní bezpečnosti, které bychom neměli přehlížet. Takže poslední dotaz se týká, jak vypadají ty koordinované akce eh, napříč Evropou, jestli na ně tedy máme kapacitu a co v tomto můžeme zlepšit. Děkuji. Děkuji, eh, pan Vardeli. Děkuji vám. Já eh, Nejprve jsme tedy tady si vyslechli stanovisko zástupce komise, který má na starosti sektor dopravy a ten řekl, že ty problémy lze rozdělit do dvou oblastí. Jednak jsou to pracovní podmínky a ta druhá oblast jsou eh, podnikatelské No podmínky pro podnikání. Já si myslím, že to je velmi hezké rozlišování. Co se týče těch pracovních podmínek a podmínek, na základě kterých je možné podnikat, tak ty se eh, stykají v jednom bodě, což jsou mzdy, a podobně to určitě je i v jiných sektorech, jako je například výroba automobilu, ale přitom se na ně pohlíží v těch různých sektorech různým způsobem. A proto mám následující otázku. Co se týče evropské legislativy, tak proč musíme přijímat evropskou legislativu, abychom vyřešili otázku mest eh, v různých státech? Proč tady volíme tento přístup? A stejně tak, když používáme termín sociální dumping, tak co tím přesně eh, je míněno. Já si myslím, že kdybychom používali přesné definice, tak bychom také měli lepší legislativu a legislativu, kterou by se dařilo lépe vynucovat. Myslím si, že bychom se měli eh, podívat na eh, specifické podmínky silniční přepravy a potom hledat řešení, které by bylo vhodné pro daný sektor. Ano, my jsme také jednou navštívili kontrolní stanici a tam nám ti policisté říkali, že dostávají eh, telefonáty od eh, řidičů eh, kamionu, který říká, prosím vás, kontrolujte mě, protože já už sedím 16 hodin za volantem a můj zaměstnavatel trvá na tom, že musím jet dál a proto nemůžu zastavit. Takže jak eh, chceme reagovat na tuto situaci, kdy máme nějaký zákon, který ale nemůže Eh, není aplikován, protože není možné ho kontrolovat, nebo není kontrolovan. A ti, kteří ho porušují, by rozhodně měli být eh, potrestáni <clears throat> za to, že porušují eh, bezpečnostní pravidla. A teď vám dávám prostor na odpovědi. Bohužel máme tři minuty, ale i přesto vás poprosím o reakci. Nejprve pan Skipper. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Takže já tady procházím ty otázky, které tu zaznělo. Myslím, že pan Ertuk, pokud se nemýlím, se ptal, jaká očekávání mám já. Co očekávám od komise, aby si se situace zlepšila? No, já už jsem to podotkl od komise očekáváme, aby měla trošku víc pochopení, co se týče té stávající situace. Ta samotná kontrolní situace, jak to vypadá s kontrolami, ještě jsme neobdrželi zprávu o situaci za roky 2013 až 2014 a já mám takový dojem, že od roku 2011 až 2012 se situace moc nezlepšila. Došlo k určitým úsporám a to samozřejmě logicky vedlo k navýšení eh, kontrol nebo odrazilo od navýšení kontrol, takže asi toto bude obsahovat eh, zpráva komise. A v podstatě to, co my děláme v Eurocontrol Route, to je z takové vlastní iniciativy. A pak to, co provádějí samotné členské státy, myslím si, že by stálo za to, aby nás v tomto všem komise podpořila. A doufám, že k něčemu takovému dojde ještě dřív, než já odejdu do důchodu a k té minimální mzdě v Německu. Já tady nechci nějaké něme- eh, politické prohlášení, ale vím, že toto vedlo k podstatně velké polemice, ale také bych eh, tady asi nepožadoval nějakou jednotnou definici sociálního dumpingu. Pak, co se týče těch parkovišť podél dálnic, já znám tu situaci, vím, že jsou tu různé extrémní situace, o tom všem vím a myslím si, že proto bychom měli mít dobré zákony a pak zejména je prosazovat, uplatňovat, realizovat. A jak je to s členskými státy a subsidiaritou? Směrnice nebo ty Eh, pokyny komise o tom období 24 hodin, tak tady čtyři roky se pracuje na této směrnici a členské státy eh, to stále nescho- neschválili. A existuje tu celá řada různých zájmů, existují také příklady sankcí. pokud dojde k nějakému porušení, tak je to nějaká stovka pokuty. Někdy je to polovina, v jiné zemi je pokuta zase čtyři tisíce a takových příkladů já znám spoustu. Doufám, že jsem nezapomněl na něco dalšího. Nedostatek specifičnosti v zaměření legislativy. Tady to je zapříčiněno spíš tím, jak je kontrolována ta aplikace legislativy. Někdy ty zájmy jsou společné jak pro pracující, tak pro podnikatele v té dopravní přepravě. Ovšem je zapotřebí mít jasná pravidla s jasnou interpretací, zejména tedy jednotnou interpretací. Například pokud mají eh, řidiči neschopenku, to je článek 34, článek, který vymizel, nyní se zase vrací zpět. A stanovuje se také, jaká jsou ta odůvodnění, které musí předkládat řidiči. To v předchozí legislativě nebylo jasné. Pan Kordel Pane předsedo, ano, všechny ty otázky byly velice zajímavé. Je to důležité i pro samotné fungování trhu z ekonomického, právního i sociálního hlediska. A ještě bych, pokud mi dovolíte, rád řekl několik věcí. Vím, že nemáme moc času. Já vím, že členské státy jsou ty, které mají vytvořit ten dopravní eh, silniční trh s přepravou zboží. A když si přeEvropská Evropská komise otvírat tento trh a stanovuje pak zároveň celou řadu aspektů, ve kterých se neodráží realita z těch eh, směrnic a nařízení, my víme, eh, že občas dochází k nějakým nelegálnostem tu a tam. Ovšem my víme, že na trhu s přepravou zboží dochází k velkému vývoji. Máme tu určité struktury, které fungují poměrně dobře a samozřejmě, že i tady se to bude rozvíjet a vždycky asi bude docházet k nějaká, nějakým nelegálnostem, ale členské státy určitě mají své kontrolní systémy, jak nad tím dohlížet. Uh, pokud to někdo neaplikuje efektivním způsobem, tak jenom kvůli tomu nemusíme říct, že hned, že hned komise pro to musí něco dělat. Já chci připomenout, že všechny členské státy mají odlišnou sociální úroveň, odlišný sociální rozvoj země od země a proto nemohu říci, že je třeba vše harmonizovat, protože co znamená harmonizovat? Uh, dámy a pánové. Znamená to, že by země západní Evropy musely snížit svoji životní úroveň jenom proto, aby se to vyrovnalo s ostatními zeměmi. To asi takový přístup nejde. Není to vůbec smysluplné. A ostatně k tomu nemá asi cenu nic co dalšího říkat. Ten sociální rozvoj je prostě odlišný. Některá země určitě má nižší úroveň eh, nákladu, ale jenom kvůli tomu nemůžeme hovořit o nekalé hospodářské soutěži, to rozhodně ne. Musíme eh, tak jak si uplatňovat eh, rozum a víme, že existuje volný pohyb. Kabotáž, už dlouho tady trvá to rozhodnutí, taky nemůžeme říci, že kabotáž prostě neexistuje, nebude existovat. Proč se tomu tématu věnuje tolik času? Je to proto, že je zapotřebí respektovat životní prostředí, ale proč se tu tedy stanovuje tak nízké procento? A na závěr minimální Ehm, zda ta německá, tady tedy stále čekáme na odpověď Evropské komise. Nemůže to být tak, že by každá země tady stanovila minimální mzdu. Některé zemi si to tedy stanoví svá pravidla, v jiné zemi zase jinak. Existuje svoboda v poskytování eh, služeb, tak prostě je to jiné země od země. Okay. Thank you. Um... Já začnu tím, že se zaměřím na otázky, které byly určeny přímo mně, tedy jak jsou srovnatelné podmínky mezi různými způsoby dopravy, když se snažíme toto eh, sledovat ze sociální perspektivy, tedy sociální náklady na různé druhy dopravy. Eh, ono to není snadné srovnat eh, jakým způsobem se sociální podmínky pracovníků například v kamionové dopravě, železniční dopravě, námořní dopravě, v letecké dopravě, jak se eh, tedy dají srovnat, ale myslím si, že se můžeme snažit srovnání alespoň přiblížit, ale ještě jednou zdůrazňuji, je to velmi složité, protože ehm, jejich podíl na celkových nákladech na dopravu je různý v různých sektorech. A k těm dalším otázkám, které byly určeny mně, bych rád e, zmínil a zdůraznil, že naše vize, co se týká bariér, či inovacím, legislativě, či nadměrné re- legislativě, či regulaci může eh, naopak eh, zhoršit efektivitu eh, dopravy. Takovým příkladem by bylo rozhodnutí v Německu o minimálním mzdě, to může být pak problém kdy, tváří v tvář konkurenci z jiných členských států. Děkuji. Dann sind ja einige Fragen auch an die Kommission gestellt worden. Und Několik eh, otázek padlo na stranu, na, na adresu komise, takže i zástupce komise má tři minuty na odpověď. Děkuji mnohokrát. Já jsem Eva Ptašinská, já pracuji v DGMu v, v oddělení eh, pozemní dopravy. Děkuji za tyto otázky, které jsou velmi aktuální, nelegální zaměstnanecké praktiky, nelegální kabotáž, zhoršující se podmínky pro práci a další těchto problémů si je komise vědoma. Eh, Pan Karamisi se to eh, také zmínil ve svém vystoupení a právě proto komise přišla se silničním balíčkem, který bude přijat v roce 2016 a s doprovodnými opatřeními, která budou s tímto balíčkem přijata. A musím říci, že nemáme žádné rozhodnutí, co je eh, urgentnější, co má být první. Ze všech těchto iniciativ se snažíme nalézt rovnováhu mezi sociální ochranou a svobodou poskytovat služby. A mělo by to být aplikováno paralelně, eh, jinak bychom nebyli schopni nabídnout komplexní řešení všem těm aktuálním problémům, které najdeme v silniční automobilové dopravě. Silniční balíček 2016 bude obsahovat několik iniciativ, ať legislativních nebo nelegislativních, do tří hlavních pilířů. První se bude zaměřovat na infra, spoplatnění infra, infrastruktury, elektronické míce, sociální rozměr eh, silniční dopravy a posílení sociálních pravidel a třetím pilířem bude eh, bezpečnost na silnicích. A všechna tato témata eh, jsou důležitá. Souhlasím s panem profesorem, který zdůraznil, že nepotřebujeme tolik nových pravidel, pokud nevíme, zda existující pravidla, která již platí, jsou dostatečně účinná. A právě proto jsme zavedli hodnocení eh, fungování a efektivnosti současných pravidel ex post. A to se například týká doby, pracovní doby řidičů a také máme směrnici pro vymáhání, která doprovází ty tyto dva legislativní předpisy pak hodnotíme dopady a účinnost nařízení, které liberalizovalo přístup k profesi a přístup na trh dopravními službami. A tato hodnocení ex post nám nabízejí ehm, řešení a orientaci, co dělat eh, při řešení současných problémů. Já jsem proto rád, že eh, tady také zazněla otázka na komisi, jak by komise měla tento problém řešit. Samozřejmě členské státy budou mít také příležitost se vyjádřit a dát podněty komisi během veřejného připomínkového řízení, které eh, bude zahájeno velmi brzy. Ať už to bude formou bílé knihy nebo sdělení komise, první sdělení komise o strategických volbách v silniční dopravě bude vydáno ještě před prázdninami a my se velice těšíme na vstupy od zainteresovaných subjektů a také od členských států. Děkuji, tím jsme uzavřeli první panel. Já ještě všem děkuji eh, panelistům, samozřejmě těm, eh, kteří kladli otázky. Teď bych poprosil ty panelisty v dalším panelu, aby přišli sem na pódium. Ja, jetzt kommen die Akteure. nyní tedy tady máme aktéry silniční přepravy. Nejprve to Roberto Parilo z eh, odborového svazu pracovníků v dopravě a já mu tímto dávám slovo. I vy máte 10 minut na vaše vystoupení, Nej, na nejvýš. Děkuji, pane předsedo. Děkuji jménem našeho svazu ETF, že jste nám dali možnost se eh, vyjádřit. A vzhledem k tomu, že mám málo času, tak to projdu velmi rychle. Nejprve měla se rychle odprezentovat ETF. Byl eh, eh, opravdu velmi stručně. Ta zastupuje více než 2,5 milionu pracovníků z různých odborových svazů v oblasti dopravy ze 41 zemí takže je to uznaný eh, sociální partner se sedmi sektorových výborech, takže my jsme ten eh, oficiální eh, sociální partner a samozřejmě zastupujeme zájmy pracovníků. Stejně tak se podílíme na sociálním dialogu na evropské úrovni a stejně tak jsme i zastoupeni na mezinárodní úrovni, tedy na úrovni ITF, což je mezinárodní Federace odborových svazů pracovníků v dopravě. Ehm, co se týče struktury, tak eh, v silniční přepravě máme asi 900 tisíc pracovníků. Máme 70 odborových svazů, které jsou zastoupeni eh, tedy v tom, tom oddělení pro silniční přepravu. Toto jsou témata, která nás nepokojí nejvíce. V roce 2008 ETF provedl řadu rozhovorů se řidiči, kteří eh, tady nejsou usazeni, tady jsou to pracovníci, kteří byli vysláni do jiné země než ta, která je jejich eh, místem bydliště. A poté několik let později eh, jsme Eh, doplňovali tuto studii aktuální údaje a celkem eh, bylo předmětem tohoto šetření více než tisíc řidičů. A díky tomu jsme získali přehled o podmínkách eh, v jejich profesi na základě těch více než tisíce rozhovorů. 95% z nich se považovalo za oběť platové diskriminace vzhledem ke své státní příslušnosti. 95% musí trávit ten čas odpočinku a své víkendy ve svém kamionu někde na parkovišti. 80% z nich také muselo jíst eh, v kabině kamionu, 80% také není placeno za nakládání a vykládání nákladu, přestože to by mělo být legálně započítáváno do pracovní doby. 60% je, z nich bylo placeno za kilometr jízdy, maximálně 10 euro za 100 km. 80% také tvrdilo, že eh, trpí unavou, ale nikdy to nenahlásí, protože by mohli přijít o, svou, o svou práci. Tady několik eh, fotografií z kabin eh, kamionů těchto eh, řidičů ze zahraničí. Evropská komise Eh, tady často eh, páchá dobrovolnou chybu, a to již dlouhou dobu, a proč eh, k tomu dochází už několik měsíců, začíná říkat něco úplně jiného, radikálně jiného. Zatím jsou to jenom slova, ale bude potřeba to sledovat v těch nadcházejících měsících a v roce 2016 bude předložen silniční balíček jestli skutečně se to nějak projeví na tom boji proti sociálním dumpingu a nekalé hospodářské soutěži, jestli to se projeví na tom předkládaném návrhu. My jsme šli ještě dál, protože v tom zkoumání těch názorů komise, komise se pletla v oblasti kabotáže. To se zabývalo toho, tam to platilo pro ten náklad a ne pro řidiče. A komise nám dlouhá leta říkala, že kabotáž představuje pouze jedno procento, ale to se týkalo toho objemu zboží, ale problém byl ve vysílání pracovníků, což tedy eh, jsou ti řidiči. A měli bychom také dbát na to, že vysílání řidičů nemá vliv nejen na kabotáž, ale také na přeshraniční přepravu. Tomu eh, komise říkala eh, přeprava třetích zemí, což eh, může být eh, třeba portugalský podnik s portugalským řidičem, kteří dělají eh, nebo provádějí přepravu z Dánska nebo z Německa. Tomu se říká přeshraniční doprava, ale kromě toho je tady ještě třetí prvek, což je kombinovaná přeprava. I to spadá do aplikace směrnice o vysílání pracovníků. Když to řeknu velmi jednoduše, tak to je přeprava, ve které dojde mezi železničním eh, nádražím nebo přístavem a tím bodem eh, konečným na silnici. A teď k sociálnímu dialogu. Možná, že vám teď nebudu dávat definici, ale pokusím se upozornit na to, co, se, eh, co je obsaženo v rozhodnutích soudního dvora. V Bílé knize se hovořilo o tom, že došlo k navýšení o 50, že dojde k navýšení o 50 silniční přepravy. Mohl bych vám uvést příklad Belgie, ale myslím, že to týká všech zemí. Ale v Belgii eh, jsme velmi vzdáleni těmi 50 Mohl bychom hovořit o 25 nebo 18 Abych vám tady uvedl ty podrobnosti z Belgie. Od roku 2009 do roku 2014 Eh, bylo zlikvidováno 610 eh, dopravních společností, stejně tak 6 eh, 000 motorových vozidel bylo vymazáno z registru a více než 6,5 tisíce pracovních míst na plný úvazek se také bylo zlikvidováno. Jeden velký majitel společ, belgické dopravní společnosti prohlásil, nestratila se dopravní místa pardon, před pracovní místa, ale přišli jsme o ta pracovní místa v Belgii, ta se prostě přesunula někam jinam. A jak to vypadá s dodržováním regulace, eh, například eh, v antwerpském přístavu, tam sleduje eh, objem eh, zboží, tam se každých pět let provádí studie, kde se během tří dní zaznamenávají všechny eh, značky vozidel nebo kamionů, které eh, přijíždějí a odjíždějí z přístavu. V roce 2011 15 tisíc eh, kamionů, které nakládali a vykládali v antverském přístavu, tedy bylo celkové číslo a z nich 6 tisíc eh, nepatřili do Belgie, což znamená to, že vlastně nemáme vůbec přehled o těch různých stovkách a tisícech operacích, nevíme nic o těch řidičích, o těch vozidlech nebo o těch jejich pracovních podmínkách a za jakých platových podmínek se eh, ta přeprava provádí. Rozhodné právo, tady to lze říct jednoduše, je to nařízení Řím 1, řízení 593 z roku 2008 a také Eh, bychom mohli uvést eh, eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora v této oblasti. Jsou to smluvní povinnosti, kde například nějaký portugalský řidič provádí přepravu z Antwerp do Nizozemska, do Německa nebo do Francie, to je jedno kam, ale potřeba se rozhodnout, které právo se vztahuje na tohoto řidiče. Je to portugalský řidič, ale pracuje z, eh, ve výchozím bodu v Antwerpách. A co říká tedy to nařízení? Říká, že jeho pracovní smlouva se řídí právem té země, ve které, nebo ze které tento pracovník vykonává svou práci na základě té pracovní smlouvy, což znamená, že to právo rozhodne pro toto řidiče bude belgické právo. A tak by to mělo být ve všech zemích. A nemá tedy cenu eh, klást tolik otázek a je potřeba aplikovat toto právo. Eh, směrnice o vysílání eh, pracovníků ta se vztahuje sekundárně nebo doplňkově k tomu nařízení Řím 1. z jakého důvodu se někdy nevztahuje na konkrétní příklady, a to jsme musíme uvědomit, to je důležitý princip. Vysílání pracovníků je potřeba, aby ten řidič, který na určitou eh, omezenou dobu provádí svou práci jinde než té zemi, kde pracuje obvykle. Ale ten člověk, eh, který jsem teď uváděl, eh, nepracuje obvykle někde jinde, takže ten není vyslaný. A potom tady je nařízení 561 o e, době odpočinku, i to je velmi důležité. Také zase musíme připomenout, že v tomto nařízení e, nepřerušená doba, během které e, může řidič volně nakládat se svým časem, tak to je doba odpočinku. A už končím. Dále existuje další směrnice a prováděcí nařízení to jsou všechno opatření nebo předpisy, které potřeba transponovat do roku 2016. Tam jde o předběžné informování a soudní dvůr před několika dny uznal, že toto předběžné informování je možné stanovit a e, nařídit, ale pokud to není pravidlo, tak je to ten konečný uživatel, který je zodpovědný za to, že to ta informace nebyla podána. A proto je potřeba aplikovat konsistentně na pravidla, která existují. Ta pravidla jsou relativně jasná, co se týče sociálního dialogu, eh, dumpingu. Eh, jestli mi ještě dovolíte, tak eh, v rozsudku soudního dvora z roku 2007 se hovoří o sociálním dumpingu a tam je jasně řečeno, že je možné omezit jednu ze základních svobod smluv, pokud dochází k, v praxi k sociálnímu dumpingu a na základě toho je možné Eh, stávkovat eh, anebo kolektivně vyjednávat. Takže já říkám, že je potřeba pouze aplikovat stávající pravidla, eh, která již existují. A to jednotným způsobem. Děkuji vám. To byla lekce pro nás, pro všechno. Zákony existují, ale nejsou dodržovány a žádné další zákony nepotřebujeme, jenom potřebujeme docela ty, které již máme. A teď bych chtěl dát slovo Michalovi Nilsnovi, který eh, je zástupcem eh, dalšího odborového svazu v dopravě. Eh, děkuji mnohokrát. Vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji mnohokrát za pozvání na tuto diskusi. Jsem velice rád, že se mohou sejít s partnery z tohoto sektoru a můžeme diskutovat že můžeme diskutovat o této tématice a problematice operátorů po celých 28 členských státech. Nemusím vysvětlovat, jaký význam má silniční doprava pro hospodářský růst a tvorbu pracovních míst v Evropě. Robert Perelio to tady zmínil, 900 tisíc Eh, mám, to víme, že 5, milion lidí, 5 milionů lidí pracuje eh, v, těch, v tomto sektoru. Máme tedy 90% podle hodnoty a 75% objemu zboží se eh, dostalo do kamionu na alespoň část cesty. A to, když srovnáme železnice, další kolejovou dopravu a další a musíme být opatrní. Nemůžeme aby, eh, dopustit, aby několik málo špatných příkladů nechalo celý systém zhroutit. Bezpečnost na silnicích, o tom jsme hovořili, žádali nás Eh, abychom se tomuto tématu věnovali. Samozřejmě každá nová silnice znamená, že eh, jednu víc. Samozřejmě je důležité pracovat s existující infrastrukturou. My samozřejmě nechceme, aby na silnicích umírali lidé. Eh, přejeme si, aby mm, se bezpečnost zvýšila. Čekají nás velké úkoly složitá tržní situace, o které jsme slyšeli několikrát. Samozřejmě probíhá konsolidace, státní podniky, nové vstupující podniky na trh máme také zprostředkovatelské společnosti, máme nejasná pravidla, to si dokonce uvědomuje i komise, jak jsme dnes slyšeli, a všechno dohromady vytváří tlak na ceny. A to vede k nekalé soutěži. Já jsem neřekl sociální dumping, protože eh, tady to má velký emocionální náboj. Nevíme, co ten sociální dumping přesně znamená. Každý zatím vidí něco trochu jiného. A právě toto vede členské státy k tomu, aby jednali. Hovořili jsme o iniciativě za minimální eh, mzdy, dále eh, například povinný, eh, zákaz povinného týdenního odpočinku, to se týká Belgie Francie, Maďarsko zvláštní, případně v Polsku zvláštní příplatky, pokud je noc strávena v kabině řidiče a hovoří se o dalších možnostech různých restrikcích. A to samozřejmě nepomáhá jednotnému trhu, naopak to zvyšuje administrativní zátěž a náklady pro tento obor. V roce 2006 Evropská komise uvedla, že vysílání pracovníků se netýká většiny operací mezinárodní dopravy. To je jedna věc. Na druhou stranu je to eh, téměř nemožné uplatňovat 28 různých systémů eh, v každém státě. Kdykoliv jsou pravidla implementována, nemusí to být stejné jako v Německu. Eh, nejsou poskytnuty informace, je tam obrovská nejistota mm, a rozsah působnosti bylo všechno, ale změnilo se to na téměř všechno a pak vyvstaly právní otázky, které se týkají vztahu s existujícími právními předpisy předpisy. A jakožto IRU se této problematice věnujeme, reagujeme na to. Ehm, samozřejmě napsali jsme německým úřadům a také jsme kontaktovali komisi. Jsme totiž přesvědčeni, že k hlavním úkolům Evropské komise patří zajištění dodržování evropského práva. A to by se mělo týkat i členského státu jako Německo. E, právní předpisy mají být v souladu s existující legislativou a ať se nám to líbí nebo ne, je potřeba to sjednotit a také pomáháme našim členům eh, se zvládáním administrativní zátěže. My jsme vynaložili velké úsilí, abychom to pochopili a abychom umožnili našim členům, aby nebyli eh, v konfliktu se zákonem, když chtějí fungovat i v Německu. A samozřejmě eh, se zaměřujeme, tady máme jeden bod, který tam možná není. My se zaměřujeme také na povinný odpočinek ve Francii a Belgii. E, vidíme operační problémy. Podívejme se na Belgii. Máme osm zabezpečených parkovišť, není ale tam zajištěno žádné ubytování. Máme 12 parkovišť, kde je připojen hotel nebo motel, ale není to zabezpečené. Ve Francii je takových e, parkovišť, jsou taková parkoviště jenom tři, 14 e, parkovišť s hotelem, ale nejsou zabezpečena. Co to znamená? To je realita v daném oboru. Samozřejmě řidiči musí jet mnohem dál, protože tam nezastaví, tak vyrazí až do Holandska nebo do jiných zemí. E, tím samozřejmě zvýší počet prázdných jízd, zvýší se emise CO2 a samozřejmě to má finanční dopady pro provozovatele. Ale když to necháme stranou, bude to prostě znamenat, že voda, kterou pijeme, bude dražší. My s tím ale nemáme problém nutně. O reakce, kterou jsme tedy nabídli. Sesedli jsme se s eh, sociálními partnery, s ETF, jak tedy zlepšit podmínky řidičů. Jak se vyhnout tady eh, tomu to nekalému jevu. Musíme informovat řidiče o tom, kde eh, parkovat. A my jsme chtěli od členských států získat informace, kde jsou odpovídající parkoviště a oni nám to neposkytli, neměli ty informace, proto jsme z vlastní iniciativy vytvořili vlastní akt aplikaci, která vám řekne, kde najít takové parkoviště. Pracovali jsme s doktorem Kochem, který eh, eh, nám také pomohl eh, třeba v zdravotních problémech, protože řidič celé jistě může mít nějaký zdravotní problém, když je na cestě. A to všechno s tím souvisí. Spolupracujeme také se zástupci Eurocontrol Root, jejíž zástupce tady byl na předchozím panelu. Snažíme se pochopit pravidla a také si klademe otázku, zda stačí, že máme akademii, která poskytuje veškerá školení. Neměli bychom také uvažovat ještě o jiných cestách, jak zajistit um, rovnohospodářskou soutěž. A když byly ty nové iniciativy schváleny, měly být implementovány v roce 2018 s novými vozidly. Ale členské státy musí investovat do krátkovlné eh, vysílací technologie, ale zároveň vidí, že dochází k podvodům, že třeba mají různé karty, musí eh, toto implementovat až o 15 let později. A to je podle mého názoru velká chyba. A nebudu zmiňovat kabotáž, ta se tady zmiňuje pořád. A jistě jste pochopili, že o té, této diskusi jde o mnohem víc. My jsme spolu s ETF uzavřeli dohodu, že nejsou z hlediska kabotáže nutná nová pravidla. E, potřebujeme určitou harmonizaci vymáhání sociálních a fiskálních podmínek, ale než budeme hovořit o liberalizaci přístupu na trh oproti pravidlům, která platí nyní, zcela jistě bude existovat potřeba, aby členské státy své prostředky e, dali k dispozici k tomu, aby byla stávající pravidla dodržována a vymáhána. E, a je velká škoda, že zatím uplatňována nejsou. A v každém případě e, samozřejmě jsou členské státy, které to již činily v minulosti. Já se pokusím trošku rychleji. A v naší, eh, v našem systému jsme sledovali, jak, jak vypadá situace z hlediska vysílání pracovníků, jak fungují zaměstnavatelské agentury a další zprostředkovatele, jak to vnímají řidiči, jak je zajištěno jejich sociální pojištění a podobně. Mm, na základě toho připravíme politicko-strategické návrhy. Doufáme, že to bude s našimi partnery v sociálním sektoru a doufáme, že to povede ke strategii volné soutěže, která vytvoří eh, trvale udržitelné viditelný prostor pro podnikání v oblasti silniční dopravy z hlediska ekonomiky a sociální i z hlediska životního prostředí. K bezpečnosti silničního provozu nás žádali, abych to zmínil také. Mě to eh, trošku eh, spletlo, nejsem si jist, proč víte, že jsou hlavní příčiny nehod, eh, že nepřizpůsobí rychlost, Ehm, nedodržuje pravidla silničního provozu, ehm, nezvládnutí manipulace s vozidlem ehm, a případně další účastníci silničního provozu mohou působit také nehody. Samozřejmě můžeme sledovat také sociální legislativu z této perspektivy. Víme, že kontroly vzrostly o 9%. Nevím, jak se to podařilo, když poklesly kontroly 75%, porušení pokleslo 14% a faktem je, že zahraniční eh, vozidla jsou kontrolována častěji než vozidla s domácí značkou. To jsou údaje od komise, to jsou fakta. To znamená, korelace mezi těmito dvěma aspekty se velice těžko hledá. Co si tedy Iru přeje? Jak říkal pan Kanovice z komise, chceme zabránit nekalé soutěži, ať už má jakoukoliv formu. Chceme eh, prostředí hospodářské soutěže, kde jsou rovné podmínky ale to nebude možné, pokud nebudou jasná pravidla. A my chceme pravidla, která budou jednoduchá, s jednotným výkladem a e, která budou vymáhána. My bychom vítali e, hodnocení dopadů každého legislativního kroku, který je přijímán a chceme donutit každého, aby jednal profesionálně v celém řetězci e, dodávky a mobility. Přesně o to usilujeme. Děkuji auch für das Einhalten der Zeit. Wir kommen Děkuji za to, že jste držel čas a teď se máme pohodu eh, logistika. Máme tady Tomi Pilarpa, který je z Evropské asociace pro transdopravu, logistiku a celní odbavení. Klekat. Chairman, see if I can... Děkuji, pane předsedo, doufám, že to bude fungovat. Mám to tady ještě jednou stisknout. Takže jmenuji se Tomi Pilarp a zastupuji tu Kleket, což jsou zástupci tady těchto dopravců. A přepravců jsem švédský právník, nicméně nyní tedy zastupuji Klekat a nyní tedy zastávám roli místopředsedy Institutu pro silniční přepravu Klekatu. Takže my tu zastupujeme dopravce a přepravce nejrůznějších združení, zastupujeme také společnosti nejrůznějšího druhu, ale asi ode mě čekáte jiné informaci. Už mi zbývá jenom 9 minut, takže to zestručním a doufám, že následně mi položíte i nějaké otázky. Takže rád bych na úvod řekl jednu věc. Dopravci Eh, se drží toho, že pravidla, nařízení a směrnice by měly být následovány všem a tím, že se říká všem, tak to znamená, že by to měli opravdu být všichni. Máme tu příklady, kdy kontrolní eh, orgány uplatňují pravidla přísnějším způsobem, než by to mělo být a pak se musíme obracet na komisi. To znamená, Pravidla by měli plnit všichni. Zneužívání, porušování, to by mělo být sankcionováno, ale je také důležité, aby se v první řadě prokázalo, že došlo opravdu k porušení předtím, než zahájíte jakékoliv platňování sankcí. Ještě předtím, než se stanoví sankce, musíme prokázat, že došlo k opravdovému porušení. Uh, Sankce by měly být opravdu nasměřovány na ty, kdo se k něčeho dopustil a ne na třetí strany. Předřečníci už zmínili, to, že pravidla máme, ale nejsou respektována. Já na to nahlížím jinak ze strany právníka. My si myslíme, že jsou respektována. Máme tu informace poskytnuté od policie. Například v Dánsku v průběhu roku 2012 provedli 970 prověření kabotážních operací a z těch 970 69 bylo nahlášeno jako porušení a z těch 69 bylo opravdové porušení kabotážních pravidel, zbytek byl nedostatečná dokumentace, takže jak vidíte, pravidla, jak se zdá, jsou plněna. Nyní bych eh, chtěl říci, že sankce ze strany prosazovacích orgánů by měly být uplatňovány tam, kde byla porušena opravdová eh, legislativa a ne, kde se vnímá, že bylo provedeno, tedy vykázano určité úsilí. Um, je důležité vědět, že dochází k provádění legálních eh, procesů, postupů, ale pak jsou tu tedy i ty nelegální kabotáže. Pak je třeba si položit také otázku. Ta má PowerPointová prezentace to bude spíše kladení otázek než vysvětlování. Uh, a ostatně už jste si asi udělali určitou představu o tom, jaká je situace a teď je třeba tedy si klást otázky. Takže ta první, máme tu nějaký právní eh, problém, eh, dochází k porušování určitých pravidel, anebo je tu více problémů, eh, jsou tu pravidla nebo dochází k ně, něčemu, kdy se uplatňují nižší ceny eh, na základ nebo jenom ve prospěch konkurence, tak eh, to pak eh, to může být spíše morální problém. Někdy také říkám, že to není ani nelegální, ani to není porušování, je to spíše nabízení služeb za nich nákupčímu nebo spotřebiteli ne, za nižší cenu, než je naše kompetence konkurence. Máme tu rozhodnutí soudního dvora z loňského roku, a to, je, to jsou tedy náklady na silniční přepravu. Asi někteří italští zástupci o tomto případě vědí. E, v tom rozsudku e, z toho vyplynulo, že ty náklady na silniční přepravu se řídí principy volné hospodářské soutěže na volném, volném trhu. Jaký druh eh, hospodářské soutěže si tedy přejeme? Rozhodně ne tu nekalou. Myslím si, že nikdo z nás si nepřeje nekalou eh, konkurenceschopnost a být eh, tady postižen sankcemi. A když se dávají pokuty 100-200 eur, je to tedy legální či nelegální. Přejeme si tedy eh, kvalitní hospodářskou soutěž založenou na eh, pravidlech, anebo tedy jaký druh trhu si přejeme. Hospodářská soutěž jako taková představuje, ne, tedy, že to představuje, ale znamená to, že jste konkurenční, že jste konkurenční, co se týče služeb, nižší ceny, anebo obou. Konkurence je o tomto prostě soupeříte. My si nepřejeme mít tu konkurenci nějakou regulovanou, omezenou, pak už by to rozhodně nebyla hospodářská soutěž. A otázka sociálního dumpingu. Nám se také tento název nelíbí. A hovoříme o sociálním dumpingu a nebo o službách nabídnutých za nejnižší ceny, což podstatě je legální. Někdy eh, v průběhu debat eh, mi bývá řečeno, že kabotáž eh, většinou zase je součástí tady tohoto trhu, že někdy se na to nahlíží tak, že kabotáž se rovná tomu, že je to rumunský řidič bez zubu, který doráží do přístavu v kamionem, který nemá vůbec eh, žádné podmínky, neplní pravidla, takže tomu pořád. Takže samozřejmě jsou to pracující, kvalitní řidiči, neměli bychom je postihovat, nejsou to žádní zloději, neměli bychom takto na ně nahlížet. Takže navýšená liberalizace ze samotné své definice znamená snižování sociálních a bezpečnostních standardů, anebo může eh, navýšená liberalizace vést k eh, vylepšení v efektivitě, vyšším standardům. My nikdy nevyřešíme ty sociální problémy po celé Evropské unie. Pokud umožníme, aby uh, zpracovali v rámci legálního kontextu, tak eh, na tom můžeme společně zapracovat, aby se situace zlepšila. Ale pokud budeme využívat tyto termíny a tímto blokovat celou diskuzi, tak se nikam nedostaneme. To je mi opravdu líto. Společnosti uplatňují politiky SCR. A, ano, já jsem z mnoha hovořil, oni nám říkají, že takové politiky metody uplatňují, nicméně, že je to taková realita života. Oni prostě řidiči se často starají jenom o to, aby dorazili z místa A na místo B, ale jsou to lidské bytosti, tady je to hom, my jsme homo economicus, prostě si přejeme nakupovat věci za co nejnižší cenu, tak to jsem si koupil já svůj oblek. A jak nahlížet tedy na tento problém? Budeme tedy vše regulovat v rámci konkurence, anebo budeme říkat, ano, umožníme konkurenci, ale je třeba zajistit, aby to všechno bylo v rámci tedy nějakých pravidel. Uh, a jak nahlížíme na budoucnost eh, silniční přepravy zboží? Jak jsem již předeslal, je to volný pohyb zboží a služeb, volná hospodářská soutěž v rámci vnitřního trhu, rovný přístup na společný trh pro evropské operátory, i když jednotlivé členské státy a jejich trhy eh, mohou mít operátory za nižší ceny. Měli by mít rovný přístup na trh i na jiné Eh, ty trhy jiných členských států, i když je ta cena niči, nižší, měly by, mělo by jim to být umoženo, protože v opačném případě by se narušovala ta hospodářská soutěž. My podporujeme harmonizovaná jednotná pravidla v rámci společného trhu. Líbí se nám prediktabilita a jistota prostřednictvím jednotné implementace. Je důležité vědět, jaká je definice, jak se to prosazuje, jaké jsou penále, jaká jsou pravidla v Itálii, ve Francii, ve všech možných zemích Oni nechtějí, abych já jim říkal, víte, ono to závisí na tom, kam pojedete, protože to máme 28 odlišných verzí, 28 různých definic. Oni chtějí jednu verzi, jednu definici a chtějí, aby systém byl transparentní a harmonizovaný. V podstatě pokud tedy něco porušíte, měli byste vědět, k čemu dojde vše, prostě musí být transparentní. A ještě jednou to zopakuji, my nepovzbuzujeme nebo nevyžadujeme ani od operátoru aby nějak porušovali, zneužívali, porušovali pravidla. My prostě chceme mít možnost užívat všechna pravidla nařízení v rámci našeho trhu která samozřejmě by měla být přínosná pro naše spotřebitele podpořit také růst a ekonomickou situaci v celé Evropě. A myslím, že jsem již překročil moji řečnickou dobu o pár vteřin, to znamená, tímto končím. Děkuji vám. A teď dám slovo koordinátorům, nejprve Vinda van den Kamp, ale také jedna půl minuty. Já to mohu říct, říct velmi stručně, pane předsedo, protože když chceme mít vnitřní trh a s tím i e, rovné podmínky, tak si myslím, že vždycky budou tady panovat rozdíly. Vždycky budou existovat cenové rozdíly na vnitřním trhu. A současně e, existují nějaké pracovní podmínky a ty se mění. ale je nezodpovězné, aby řidiči kamiony museli trávit své víkendy na nějakých parkovištích. Člověk je homo economicus, ale je také eh, společenský a má nějaké společenské potřeby. Teď jsme slyšeli, že tady máme dostatek pravidel, ale e, ta nejsou aplikována. Za to mohou zaměstnavatele i zaměstnanci, a také inspekce nebo kontrolní orgány. Pan Nielsen říká, že to ne vždycky souhlasí. To by mi měl někdo e, objasnit, možná, že někdo z komise. pokud eh, ani samotná inspekce nezná dobře eh, pravidla, tak je to obtížné. Ale myslím si, že i pracovníci eh, mají jasné zodpovědnosti. Ismail Hertuk. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem řečníkům, panu Parilovi, který znovu jasně řekl, že, dostatek, že je dostatek pravidel, je potřeba správně implementovat. Já mám eh, otázku na pana Nilsna a potom na pana Pilarpa. Já mám, můžu uvést jeden příklad z Pavorska. V Pavorsku jsou firmy, známé dopravní firmy, které si otevřou pobočku někde na východě, je to schránková firma a přes tuto schránkovou firmu, přes tu pobočku <clears throat> najímají lidi z východní Evropy a potom tyto pracovníci jezdí přes celou Evropu, no po celé Evropě, eh, za podmínek, které vůbec neodpovídají eh, německému, eh, německému průměru. A chci se zeptat, jestli tak skutečně chceme, aby vnitřní trh fungoval. A potom se chci zeptat na to, jak ty podniky nedodržují podmínky pracovní doby a doby odpočinku. Víme, že například podniky se pronajímají na letištích někde ve Španělsku, kde ty řidiči odstaví své kamiony a tam mají potom smlouvy s levnými eh, aerolinkami, které je eh, na ten víkend eh, odvezou zpátky do jejich země původu a po víkendu zase zpátky. A tak chápeme ty rovné podmínky pro všechny. Robert Zíle. Děkuji. Eh, chtěl říkat všem řečníkům. Zajména se mi líbila prezentace pana Nilsna, protože to je eh, zásadní pro to, jestli to máme chápat jako sociální dumping nebo protekcionismus. Proč na to poukazuji? Když jsem začal poslouchat tento pana, tak jsem byl eh, překvapen tím, že jednotný trh může znamenat, eh, že jenom belgický řidič může odvážet náklad z Antwerpa, nebo jenom v Portu to musí být portugalský řidič. Ale tak jsme viděli z prezentace OECD, ten trh je, je eh, obrovský. Eh, je to celá Evropa, což znamená, že řidiči kamionů z těch okrajových zemí také chtějí působit na tomto trhu. A jak tedy můžeme stanovit sociální podmínky? Nebo na nějak, jakém základě? Na tom portugalském základě, nebo belgickém, nebo německém? Co by bylo Eh, bezpečné. A co tedy znamená jednotný trh podle vašeho úsudku? Já skutečně nevím, jaká na to je odpověď. Myslím, že jsme v nevelmi nešťastné situaci. Mluvíme o tom, že bychom chtěli vytvořit digitálně té trh nebo e, trh v jiných oblastech, ale tady je to velmi těžké. Gesine Meissner. Gesine Meissner. Děkuji za, eh, za naši skupinu také všem řečníkům. Je vrtní, že chceme mít fungující soutěž nebo konkurenci na jednotném trhu, ale jsou tady hodně rozdíl, jsou tady rozdílné podmínky, takže z toho vyplývají také ty rozdíly, které tady máme. Myslím, že není možné všem eh, eh, měřit stejně, ale mám několik otázek. Pan Padrio říkal, že Prakticky všechny zákony už tady máme, takže eh, nic dalšího nepotřebujeme, tak to eh, můžeme rovnou říci jako sdělení eh, komise, že nemusí už nic dalšího navrhovat. Moje druhá a třetí otázka, kde spíše na pana Nilsna a pana Pilarpa. Že tady jsou některé praktiky, které nejsou dobré, to je schránkové firmy, myslím, že někdo eh, to ne, ne schvaluje, někdo není proto, aby tak bylo. A třetí otázka. A to je stejná věc jako u pilotů. Eh, když se vrátíte domů, tak můžete mít potom více času pro rodinu, nebo když zůstanete v zahraničí, tak ten čas je kratší. Maria Kilun. Arvoisa puheenjohtaja, kiitokset. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat eh, řečníkům a musím říci, že jsem eh, byla poněkud eh, zmatená, protože protože jsme zaznamenali, že někteří si přejí samozřejmě vydělávat peníze. Co bychom měli dělat v praxi? Ehm, znamená to, že musíme jednat na národní úrovni nebo naopak ehm, zaměřit se tedy na financování národní, ehm, máme se zaměřovat na policejní sbory, celní orgány, orgány, které zodpovídají za bezpečnost silničního provozu a kdo by všechno měla to dohlížet. Danke sehr. Peter Lundgren. Děkuji. Děkuji mnohokrát legislativa v oblasti kabotáže. O tom hovoříme opakovaně. Dochází eh, k podvodům i přes tuto legislativu. Eh, ve Švédsku máme pro, velký problém. Máme automobily, které přes most přejedou za 20 minut do Dánska, pak vyloží a pak se vrátí opět do Švédska. A tyto eh, automobily takto přejíždějí ze země do země opakovaně mnohokrát a využívají řidiče v mnoha případech případech mají nepravé řidičské průkazy. Pokud jde o digitální tachografy, tak ty jsou různě zmanipulovány, aby ti to řidiči mohli jezdit 24 hodin denně. Jediným panelistou, který se tohoto problému dotkl, byl pan Perila. Ten má dobrou vizi celé situace. Jsem také působil jako řidič mnoho let a vím, jak to v praxi funguje. Vím, o čem mluvím. E, tito řidiči jsou nuceni e, e, jezdit proti pravidlům právě v důsledku dopravních společností, eh, které řidiče nutí k tomu, eh, aby takto jezdili a ti řidiči nemají ani peníze na to, aby se někde najedli nebo osprchovali. A ve Švédsku, když říkáme, a to jsou ještě jejich platy docela slušné oproti platům u nich doma. A to nám samozřejmě nepomůže, protože eh, ti to řidiči ani nepracují každý den eh, u nich eh, doma, a, ale pracují u nás a tam jsou vyšší, tam je vyšší životní standard, ale je to tedy zásadní problém. A to je skutečný tlak, který vyvíjejí dopravní a spediční firmy na dané řidiče a nutí je jezdit pod tě, za těchto podmínek. A když to nepíle, říká, že není protiprávní výkon vykořišťovat lidi, využívat lidi, tak to, no to je naprosto ne, přípustné. Někdo za to musí převzít odpovědnost. Sociální dumping je formou moderního otroctví. Máme dopravce, kteří na tom bohatnou. Ehm, pracoval byste za 500 euro měsíčně? No, myslím, že ne. Že byste takový plat neakceptoval. Potřebuje mít jasná pravidla, aby lidé nebyli vykořišťováni jenom proto, aby mohli být spokojeny dopravní firmy a e, tito e, řidiči nemohou být oběti na oltář těch těch dopravců. Marian Jean Marinescu. Paní Marinescu. Pan, Marite, pan Marinescu. Se. Eh, pane Parilio, vy jste zmínil několik eh, konkrétních situací, eh, jak vidíte pravidla, která pravidla jsou porušována pro jednotný trh protože jsem sledoval váš rozhořčený projekt a pokud máte rumunské řidiče ve vašem svazu, jak je chráníte? A otázka pro pana Nielsena. Pokud nějaká společnost eh, eh, najde německou eh, kamionovou dopravní společnost, které Měla by i ta německá firma, která najímá jinou firmu, být také penalizována, také pokutována. A pak otázka pro pana Pilara. Co si myslíte, pokud Rumunsko vydá zákon, podle něhož budeme kontrolovat, kolik eh, se v Německu platí takovému řidiči kamionů. Myslíte si, že nám to povolí kontrolovat v Německu? A otázka pro komisi. Jak reagovala německá vláda? Eh, co se týče minimální mzdy pro řidiče kamionů. A jak vypadá současná situace? Já si myslím, že už jste se k tomu trochu vyjadřovali. Děkuji vám. Děkuji, Lukaševská. Bardzo panie przewodniczący, myślę, że nie ma sek- Děkuji, pane przewodniczący. Ano, já si myslím, že neexistuje žádné odvětví, kde bychom nenašli žádné porušování legislativy. Ale když to hovoříme o legislativě, je zejména třeba klást do, důraz na to prosazování a na kontrolu. Jak poukázal švédský kolega, prostě jsou parkoviště, kde nejsou hotely a proto řidiči spí tam, kde spí. Um, a řidiči asi nemůže zajistit lepší podmínky, takže bychom měli eh, připravovat taková ustanovení, která budou reálná. Možná by stačilo to jenom trošku upravit ty kabiny řidičů, když se nemůžeme vyhnout tomu, že by oni nadále nespali v těch kabinách. Možná, že někdo, kdo nežil v socialismu a komunismu, tak nerozumí, o čem já nyní mluvím. Tehdy jsme zažívali naprostou uniformizaci, měli jsme jeden druh zboží, nic jiného neexistovalo, něco takového je tady. Zdá se, že konkurence, hospodářská soutěž je tady něco špatného. Uh, pak eh, pan Pilar hovořil o rozdílech, ale co udělala vaše organizace pro to, aby jeden Polák, Rumun či Bulhar, který pracuje v Německu, ve Francii nebo v Belgii, měl odlišný plat, kdyby tedy ten jeho podnik měl sídlo v těchto zemích pak se to tedy lišilo od platu nějakého řidiče, který je francouz či belgičan. Jak to uděláme? Uzavřeme prostě ten trh s přepravními službami a budeme najímat lidi z třetích zemí? Já nevím, protože se mi zdá, že jdeme tady touto cestou. Děkuji, Jens Nilsson. Tak jsme Děkuji, pane předsedo. Pane Pilarpe, vy jste při, eh, pronesl takové politické prohlášení, hovořil jste o volném trhu a říkal jste, že tento nemůže být regulován, protože kdyby byl, tak by to nefungovalo. Ale já na to nahlížím naprosto opačně. Pokud chceme mít eh, liberální hospodářskou ekonom, eh, tržní ekonomiku se sociální zodpovědností, tak musíme zajistit, že to bude regulováno tak, aby to fungovalo. Tak na to nahlížím já. A ještě mám otázku. V této debatě čím dál více hovoříme o legislativě, le- vytvářet legislativu, legislativa pro vel- odpovědnost velkých společností jako Volvo, a podobně, že pokud to jaksi ne, nevyslechnou, nesplní všechna pravidla, půjdou před soud, navýšíme tedy ještě tu míru zátěže na, na nich. Jackie Foster, děkuji a omlouvám se, že jsem Eh, se nezúčastnila té první části debaty, rozhodně byla aktivní. Eh, můj otec byl také takovým řidičem eh, dálkových kamionů a myslím si, že se z těch dávných dob situace hodně zlepšila a doufám, že k dobrému, alespoň co se týče druhu kamionu, otázek bezpečnosti, stavu silnic a podobně ve velké části Evropy. Samozřejmě, že ještě je třeba urazit velkou část cesty v mnoha zemích, ale uh, Myslím si, že bychom měli být opatrní, co se týče jazyka, který tady zaznívá v rozpravě. Mě znepokoje, když tu lidé říkají, mluví o nějakém otroctví. Otroctví je otroctví, snažíme se to prostě tak nějak eh, stanovit eh, rozumně, tu konverzaci, protože tato, legislativa s ní není vynakládáno řádně. Víme, že v některých členských státech některé společnosti eh, jak si ne, neuplatňují tu legislativu, která již byla schválena na evropské úrovni a pokud to tak je, tak je to zodpovědnost komise, pokud je to evropská legislativa a zodpovědnost členského státu, pokud je to neuplatnění a nerespektování národní legislativy. A co to je ohledně toho prosazování a ne více a více legislativy. Myslím, že to tady správně zaznělo, jak řekl kolega Koch. Ano, myslím si, že i samotné odvětvy s tím souhlasí, když by tedy řidič mohl zaparkovat, měl zabezpečen svůj náklad a měl tam nějaké dostupné zařízení, e, které by mu mm, poskytlo zázemí. A nevím, jestli členské státy sami se s tím můžou vypořádat. Prostě musí vytvořit i určitý lobbying, určitou sílu a nátlak, jak toto vyřešit. Ano, a pak ten příklad e, německého řidiče řídím v Německu, ale nyní uh, Eh, třeba jsem lotyšský řidič a řídím v Německu, jsem zastaven a najednou mi řeknou, musíte mít německý plat. A moje otázka je následující. Když jedu jako německý řidič mým kamionem do Lotyšska, kde je ta minimální mzda, tak přijdu o polovinu mého platu za to, že řídím Lotyšskem, teď to je úplná fa- eh, fraška a jak je to s tou solidaritou? My rozhodneme, jaký plat budeme platit našim řidičům a lidem, kteří tady pracují. Řečnice byla přerušena. Dál už to nejde, jinak by ostatní byli znevýhodněni. Teď má slovo Pavel Telička. Okay, just, uh, if I may step in. Ano, pokud mi dovolíte také několik připomínek z mé strany. V první řadě bez pochyby nemáme tu rovná pravidla mezi různými modusy eh, dopravy a také jsou tu společnosti, které asi nezacházejí řádně se svými řidiči. Nepochybuji, že eh, ani ty podmínky v členských státech nejsou dostatečné, prostě nikdo nemusí být génius, aby si toto uvědomil, stačí prostě řídit eh, po dálnici a uvidíte to. Ano, je třeba ještě změnit, vylepšit spoustu věcí, ale znamená to, že opravdu potřebujeme regulaci, Znamená to, že se nacházíme v sociálním dumpingu. Já mám takový dojem, že tato záležitost vyvstala v posledních měsících a tak, nebo před rokem až dvěma, ne předtím. Je to právě v době, kdy tu vidíme další vlnu protekcionismu v Evropě, takže se nekláme sami. Ano, je třeba něco změnit, muset změnit, prosazovat legislativu na evropské národní úrovni a můžeme skončit s takovým závěrem, směrem, že ano, nějaké regulace je zapotřebí, odstranit bariéry, ale nepřijmu to, dokud budu tady v parlamentu, že nesmíme špatně užívat některé nástroje, abychom narušili náš trh. Je to závažná záležitost se závažnými dopady. A ještě jednu větu, pane předsedo, pokud tady uslyším, že 700 eh, belgických podniků zkrachuje, a Vím, kolik tady takovýchto řidičů v Antwerpách nejsou belgičané, prostě velká většina jsou cizinci. Maria Grapin. Děkuji, Maria Grapin. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să vă felicit pentru uh, componența panelu. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, uh, domnului. Já bych také ráda přispěla tady k tomu druhému panelu. A k tomu, co řekl pan Pilar, trošku uh, mne zaskočilo to, co řekl pan Pary. Hovořil jste o tom, že je to povinnost e, pro toho řidiče, který jede z Portugalska do Belgie, aby tedy ta jeho pracovní smlouva byla podrobena belgické legislativě. Mně to mi připadá absurdní, můžete mi to vysvětlit? Neměli bychom penalizovat ten e, přepravní sektor, říkat, že všechno je tam naprosto černé. Já jsem už spolupracovala s nejrůznějšími odvětvími a ne všechny podniky z oblasti přepravy jsou, řekněme, neregulérní. Oni mají určité problémy. Otázkou tady je, aby řádně vykonávali svoji eh, obchodní aktivitu, umožnit svobodu pohybu. V opačném případě dochází k zneužívání smluv. Nikdo v Evropské unii se eh, nevěnoval cenám textilu, nikdo tehdy nehovořil o dumpingu a nyní je situace trošku jiná a nemůžeme říkat, že toto je zdroj diskriminace. Sociální úroveň a pracovní podmínky by měly být vylepšeny, ale musíme také umožnit, aby proto existovala řádná zázemí, kde ti řidiči se mohou osprchovat. My řekneme, že nesmí spát v kabinách kamionu, ale kde teda budou spát, když nemá jinou alternativu? To jsou velice důležité sociální normy. Já jsem členkou sociálních demokratů a toto nás znepokoje. Musíme zajistit pracujícím dobré podmínky. André Nelly. Thank you, Chair. Uh, I have a short... Děkuji, já mám krátkou otázku na pana Pilarpa. <coughs> Vy jste ve svém úvodu hovořil o tom, že přepravci by měli mít jednoduchá jednotná pravidla, která budou platit celé Evropě. Mě by zajímal váš osobní názor na harmonizaci. Jestli je možná harmonizace mezi všemi těmi dvěmi osmi členskými státy prostřednictvím současných pravidel, což jsou smlouvy o EU, a nebo jestli než dospějeme k takové harmonizace, tak potřebujeme také změnu smluv. Děkuji. André Weber. Poreba. Děkuji. Jenom velmi stručně. v Evropské unii. Děláme právo vláda, máme různé právní záruky, které mají ošetřovat volný pohyb pracovníků a zboží, celá řada principů, které jsou teď spochybňovány. A situace, ve které se teď nacházíme, v podstatě znamená, že některé členské státy se snaží vnutit svůj právní pohled na věc jiným státům. A to bude potřeba právně ošetřit. Byla tady řeč o minimální mzdě v Německu, která byla teď zavedena. Všichni si uvědomujeme, že to je něco, co povede k omezení konkurence v dopravním sektoru. je evidentní, že toto opatření povede k tomu, že eh, eh, dojde k vytlačení některých východoevropských pracovníků. V Německu teď byla na minimální mzda, teď si představte, eh, že v nějaké nemocnici se vyplácí polní mzda, ale potom někdo řekne, ty polské zdravotní sestry dostanou stejnou mzdu jako doma. A okamžitě se proti tomu všichni vzbouří, protože to by znamenalo naprostou diskriminaci podle, aby se vypláceli podle, nebo odměňovali podle státní příslušnosti. A proto by ten, ta německá minimální mzda měla platit pro všechny, bez ohledu, pokud pracují v Německu, bez ohledu na to, odkud pochází. A to je důležitý princip. Ale jak to přinést do praxe? Já jsem před půl rokem hovořil s polským ministrem dopravy, který už tady, eh, který už ale byl nahrazen, a který říká, že je, je skvělé, když eh, ti polští řidiči kamionu eh, jezdí pasovat do Německa, protože tam více vydělají, ale potom je to špatné pro ty německé řidiče, kterých je čím dál tím méně. A co budete dělat za tři roky, až vy v Polsku nebudete mít eh, žádné polské řidiče a budou k vám muset přijít z Běloruska nebo z Bulharska. A on říkal, to je problém. A tento problém si musíme uvědomit. Nejde jenom o řidiče kamionu, ale jde přece o Eh, únik daní, protože pokud to všechno probíhá, nebo pokud jsou zaměstnávání těmi schránkovými společnostmi, tak kde budou odvádět eh, daně? Oni přece pracují po celé Evropě, ale ty daně eh, eh, platí někde jinde a to je potom daňový podvod. Teď jsme tedy všichni eh, položili řadu otázek, eh, teď se těšíme na vaše odpovědi, ale každý máte zase jenom tři minuty. Děkuji, eh, pane předsedo, je velmi rychle. Sociální dumping a tržní pravidla, no pravidla, která jsou porušována, ano, jsou porušována neustále. A jak? Eh, máme asi jeden příklad. Vy jste tady mluvil o Rumunsko. 20 rumunských řidičů se, slovenský, se slovenskou pracovní smlouvou eh, pracují dva půl roku v Antwerpách v přístavu a je normální, aby tam dostávali rumunskou mzdu. Je to nezákonné a je to přestupek, který je potřeba potrestat. Máme jasná pravidla, máme rozsudek eh, Soudního dvora z roku 2011 a my jenom říkáme, že ta pravidla jsou jasná, existují a je potřeba aplikovat. Co dělat na národní úrovni a na evropské úrovni? Se eh, směrnice o vysílání pracovníků je tady od roku 96 a mě by zajímalo, jestli se kdy komise obrátila na členský stát, jestli aplikuje pravidla v oblasti silniční dopravy a jakým způsobem. Od roku 96. Proč to neudělala? Protože všichni si mysleli, eh, že se to bude používat pouze ve stavebnictví. Ano, ta pravidla tady jsou, ale zase eh, v určitých oblastech je nikdo nevinucuje. Eh, nařízení Řím 1, to je naprosto jasné, je to roku 2008, zase potřeba to aplikovat, pokud nějaký řidič nebo nějaký podnik z Portugalska, pracují eh, v Německu nebo z Německa něco převážejí někam jinam, tak je to potom německé právo, které se na ně vztahuje. Říká to nařízení, říká to soudní eh, dvůr a my jenom chceme, aby toto pravidlo platilo. Teď je ale problém v tom, že jak národní, tak na evropské úrovni, a to nám říká také komise, k tomu e, skutečně dochází. A možná, že je potřeba více harmonizace, to se uvidí, ale my teď požadujeme jenom jednu věc. My jsme pro volný pohyb eh, zboží pracovníků, ale chceme, aby všichni dodrželi pravidla všude. Dnes eh, se ta pravidla porušují. A na závěr, ve skutečnosti 95% sociálního dumpingu Eh, dělají společnosti z Belgie, z Francie, z Nizozemska, z Německa, z Itálie a ze Španělska. To jsou společnosti, které se otevřou ty schránkové společnosti někde jinde. A tím se dostáváme k dalšímu paradoxu, že ti, kteří přicházejí o peníze, jsou právě ti rumunští a bulharští řidiči. A ty země přicházejí o hodně eh, daní, protože ta pravidla eh, si nevynucují. A potom to sociální zabezpečení, Eh, jde někam jinam. A já eh, nechápu, proč se to neřeší, protože tím všichni přicházejí o spoustu peněz. A v tom je ten problém, několika slovy. Co můžeme udělat pro řidiče? My na sebe bereme těžké břemeno. My jim pomáháme bránit jejich práva u soudu, pomáháme u soudu. O to tady eh, odbory jsou jsme také napsali velmi hezký dopis Evropské komisi a polskému ministrovi, abychom požadovali, že ta pravidla budou držena, protože ten polský řidič chce mít svou důstojnost, nechce být považován za eh, zboží, za to, že eh, bude dostávat pár set euro za měsíc a kromě toho i eh, náhrady na stravu mu nebyly vypláceny a ty nemohou být považovány za součást platu, k tomu je také jasné soudní rozhodnutí, takže bychom chtěli, aby se to dodržovalo. Aber nicht Herr Marinescu das Wort, sondern... Nemá slovo pan Marinescu, ale Mikael Nielsen. Děkuji, pane předsedo, děkuji za vaše otázky. Já se pokusím je zodpovědět bez emocí, těch emocí v této debatě je příliš. Pan Van de Kamp hovořil, že eh, řidiči tráví hodně času v těch kabinách a musíme si uvědomit, že polští řidiči, kteří jezdí na sever, tak tam naprosto legálně dopravili zboží. Teď jsem chtěl říct, eh, španělští řidiči, kteří jedou na sever, tak eh, se nemůžou vrátit zpátky do Španělska, tak musí někde se odpočinout v Evropě. A těch příkladů je spousta. Takže nehovořme o e, otroctví v současné době. Ano, potřebujeme data o vynocování pravidel. Pan Ertuk se ptal, jestli je v pořádku, že v Bavorsku e, lidé tam jsou příliš dlouho. Možná, že je potřeba to vyjasnit, ty pravidla, že by tam neměli pracovat dva půl, půl roku jenom e, přepravou zboží v Bavorsku. Ale možná, že ta pravidla nejsou jasná. Já naprosto nesouhlasím s tím kolegou, který říkal, že e, ta pravidla jsou jasná. Já si myslím, že bychom se měli vyhnout tomu, aby neustále nabobtnávala, e, nabobtnávala ta pravidla. My chceme zabránit nekalé konkurence. A o tom hovořila řada z vás. Paní Meissner, vy jste se zmiňovala o těch schránkových společnostech, ale ty jsou nelegální. Ale tak eh, s tím něco udělejte, zavřete je, protože ty kazí podnikání pro všechny, kteří pravidla dodržují. Pokud je tady něco nezákonného, tak s tím něco udělejte. A nekriminalizujte Eh, celé odvětví s pěti miliony zaměstnance, kteří tady vlastně převáží všechno, co tady vidíte kolem sebe, co potřebujeme. Možná to znamená, že se musíme podívat na tu legislativu a ty věci vyjasnit, to je evidentní. Bez toho, ale abychom podkopali svobodu poskytovat služby a konkurovat. Protože jinak se vrátíme před rok eh, 92, kdy jsme všichni měli úplně odlišná pravidla. <coughs> Byla tady řeč o celoevropském řešení, my s tím souhlasíme. My si nemyslíme, že eh, by se to vždycky mělo řešit 28 různými způsoby. A je potřeba mít například zdroje, aby se eh, to mohlo kontrolovat, jako v Belgii nebo v Dánsku kde vyhradili 10 milionů na to, aby se vynutili dodržování pravidel. Asi už nebudu mít čas na to, abych se změnil. ovšem. Chtěl bych ale ještě se vrátit k té poslední otázce. Minimální mzda. Pokud se nepletu, tak 22 států má minimální mzdu. A rozhodně na tom není nic špatného. Ale je něco špatného na tom, že Německo zavedlo tento minimální mzdu a e, Eh, nařídila, aby se to aplikovalo i pro velmi mobilní pracovníky. O tom tady teď eh, se dohadujeme. Pokud to bude dělat 28 členských států, tak eh, se tím dostaneme do velmi složité situace a v některých státech by to znamenalo, že tam ta bude nižší. Takže možná bychom měli zavést mzdu, která potom nebude konkurenceschopná ohledně zbytku světa nebo vůči zbytku světa. Pan Pilat. Já naprosto souhlasím s Mikálem, že schránkové společnosti eh, jsou nezákonné a něco si s tím měla udělat. Nečekejte na nás. Prostě s tím něco udělejte. Že to je na černý seznam, nebo jim zakázat činnost, ale něco byste s tím udělat. Směrnice o vysílání pracovníků, to je velmi zajímavé, protože eh, to bylo eh, přijato s ohledem na stavebnictví, ale jak chcete aplikovat něco takového na mobilní pracovníky? Což je otázka pro vás. Měli byste to měli vyřešit. Kapotáž na papíře, ano, tam na to se to vztahuje, eh, ta pravidla pro vyslání pracovníků, ale jak to chcete vynutit, protože eh, tam na to musí dohlídnout někdo jiný, než ta společnost, která vysílá řekněme, že polský řidič eh, odjede do Německa, tam provede kabotáž eh, během jednoho týdne, potom jede do Dánska, tam udělá něco podobného, do Švédska, do Finska, tak eh, čtyři týdny pracoval jinde, ale kam byl vyslán? Já na to sám nepřijde. A vy na to budete muset přijít a nějak to vyjasnit. Jsou ta stávající pravidla jasná nebo ne? Já si to nemyslím. Já si myslím, že tam chybějí jasné definice. Zase si vemte 1042 Poté, kdy jste provedli mezinárodní přepravu, zase se musíte zeptat, co to je mezinárodní přeprava, nebo jak eh, dlouhé eh, co všechno můžete přepravovat, eh, co všechno představuje prázdná, prázdný kamion, stačí tam hodit jenom něco podobného, aby to nebylo prázdné. A potom jsme tady slyšeli velmi zajímavou otázku a teď tady nemluvím za eh, svoji organizaci, ale hovořím tady v osobně, myslím si, že musíme eh, to něco takového stanovit smlouvami. Stávající, stávající pravidla se odporují. Eh, různá nařízení se různě odporují. V odvětví dopravy jsme vytvořili systém, kdy můžete poskytovat trvalé dopravní služby a přitom máte jenom dočasný statut. Mohl bych vám spoustu jiných příkladů, kde ty, eh, ta regulace se vzájemně odporuje. A jediný způsob, jak to vyřešit, je mít jeden celoevropský jednotný systém. A opravdu si myslím, že by se to mělo dělat na evropské úrovni. Ta současná pravidla se interpretují různým způsobem, špatně kolikrát, nevím, jestli záměrně nebo ne. Já jsem teď eh, měl telefonát, eh, který jsem nepřijal, ale evidentně si to týká kamionu, který byl zastaven v Jižním Švédsku. Dělá kombinovou přepravu. A podle měrnice policie tam argumentuje, že je to nelegální kapotáž, takže zase to bude muset někdo dosoudit. Sociální podmínky by měly být brány vážně, ano, samozřejmě, ale Volnohospodářská soutěž a volný pohyb a volné podnikání, to jsou základy. Pokud se rovnou těch základech, tak si myslím, že můžeme se na něčem dohodnout ve prospěch všech, ale myslím, že bychom měli pracovat všichni dohromady. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat všem panelistům za tu velmi živou, zajímavou diskuzi a tím je eh, tato část našeho programu uzavřena a tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu.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 If you want to discuss, please go outside. We... Pokud chcete diskutovat, prosím, jděte ven. Want to start now. Ja, wir kommen nun zu dem Meinungsaustausch mit der Kommissarin. Nyní se dostáváme k jiné eh, eh, názoru s paní komisařkou Eh, Bulc o pracovním programu komise na rok 2016. Já tady eh, mezi námi vítám. Chtěl bych připomenout, že, naš, že toto je naše první eh, setkání s paní Bulc v tomto roce. Naše, vaše poslední návštěva na tomto výboru TRAN byla 2. prosince 2014. Dnešní výměna názorů se koná v souvislosti s takzvaným strukturovaným dialogem. Tento strukturovaný dialog mezi parlamentem a komisí Eh, stanovuje jakési rámcové podmínky, které znamenají, že příslušná komisařka eh, by vždycky měla předstoupit před výbor s pracovním programem komise na následující rok. Teď tedy do pracovní program na rok 2016. Samozřejmě eh, ale otázky se mohou týkat také pracovního programu roku 2015, protože se neděláme jenom do daleké budoucnosti, ale můžeme také hovořit o současnosti. Paní Eh, Bolc, eh, teď máte slovo na 10 až 15 minut. Byl, poprosil bych o co největší stručnost, abychom potom mohli využít nejvíce vašeho času pro otázky a odpovědi, protože potom ještě budete mít příležitost. Už teď se hlásí řada řečníků od slovo, zájem je velmi velký, ale e, nyní máte čas na úvodní projev. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji za příležitost vás navštívit a hovořit o velmi důležitých tématech, tak jak pan Kramer vysvětlil. Musíme říci, co jsme již udělali a co plánujeme na letošní rok a jaká je naše vize pro rok 2016. Existuje řada prvků, o níž v této chvíli nebudu moci během těch 15 minut o všech hovořit. Proto se zaměřím na ty, které považuji za nejdůležitější a které považuji za strategické a pak dám prostor pro dotazy ke konkrétním tématům, kde vám budou třeba informace chybět. Nejprve bych chtěla podtrhnout a ještě jednou se omluvím, budu číst tentokrát. Nelíbí se mi, když musím číst, ale musím toho sdělit tolik, že bych eh, čas nedokázala dostatečně dobře využít, kdybych hovořila z patra. Prosím, dovolte mi projev přečíst, protože byl připraven právě s cílem sdělit co nejvíce informací. Nejprve se zaměřím na implementaci pracovního programu 2015. Nejprve chci podtrhnout, že jenom čtyři měsíce od začátku roku komise již přijala některé důležité iniciativy v odvětví dopravy. Zvláště mám na mysli legislativní návrh ustavující Evropský fond strategických investic, strategický rámec pro energetickou unii a zítra digitální eh, jednotný trh, balíček, který tedy bude zítra přijat. Tyto horizontální iniciativy jsou důležité nejen proto, že přispívají k modernizaci, dekarbonizaci a digitalizaci evropského hospodářství v různých odvětvích, včetně dopravy jsou důležité zkusy, protože se vztahují na nadcházející opatření specifická pro dopravu. A k tomu se ještě vrátím. Za poslední čtyři měsíce jsme hodně energie věnovali provádění existující legislativy. V některých eh, odvětvích dopravy jsme přijali mm, sekundární legislativu, bezpečnost silničního eh, provozu na silnicích, technické standardy a eh, vstup na trh a další a připravujeme další práce. A nyní přejdu nejprve k balíčku pro letectví. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, mezi 23 vlajkovými iniciativy vami je také e, balíček letectví. A samozřejmě cítíme obrovský tlak, který je na letectví vyvíjen, ale zároveň je ten, toto odvětví zásadní pro naši ekonomiku. pro to parlament sdílí moje obavy z hlediska mezinárodní hospodářské soutěže, propojitelnosti Eh, přeplněnosti provozu technolo- nových technologií jako drony a také ochranu životního prostředí. Eh, musíme jednat komplexně. Balíček proto bude zahrnovat také sdělení, které poukazuje na hlavní úkoly pro zlepšení podmínek v sektoru letectví obecně. Spolu se strategií letectví navrhneme také nové legislativní iniciativy a zahájíme vyjednávání vedoucí k podpisu několika komplexních dohod na úrovni EU v oblasti letectví. Komise bude žádat také vytvoření konečného seznamu mandátů. E, to se samozřejmě teprve stanoví, ale měli by tam být hlavní partneři jako Mexiko, státy Perského zálivu, azijské státy, včetně Číny a podobně. Zatím vám v této chvíli nemohu přesný seznam Ehm, legislativních návrhů poskytnout, protože je zatím analyzujeme. Tedy, která opatření se dostanou do balíčku, bude záležet také na tom, jaké budou výsledky konsultací se zainteresovanými subjekty, což má skončit 10. června, a také na hodnocení dopadu a samozřejmě i na výsledku jednání kolegia. Nicméně balíček by měl obsahovat revizi takzvaného nařízení EASA, bude se věnovat novým bezpečnostním problémům v oblasti letectví, budeme se věnovat také dronům a Vím, že vaše zpravodajka, paní Fostrova a, a pan Sassoli eh, jsou eh, připraveni tyto informace dostat eh, a velice se těšíme na spolupráci s nimi. Jsme rádi za spolupráci, která zatím s nimi probíhala. Ještě než přejdu dál, chci připomenout, že probíhají veřejné konzultace k leteckému balíčku. Prosím, vyjádřete se k balíčku letectví. Zatím dodržujeme harmonogram a mým cílem je i nadále předložit balíček letectví ve čtvrtém kvartále letošního roku. A nyní bych se ráda zaměřila na akce REFIT. Jistě jste zaznamenali, že pracovní program 2015 obsahuje minimálně 8 akcí REFIT, které souvisí s dopravou, což je více než desetina z celku pro komisi. To ilustruje, že jsem přesvědčena, i osobně zavázána k lepší regulaci, zjednodušení a snížení administrativní zátěže. Revize existujících právních předpisů již probíhá. K tomu vydáme zprávu ještě v letošním roce. Nyní mohu již zmínit, že předběžné výsledky ukazují, že v některých případech eh, existuje prostor pro vyjasnění, zjednodušení a eh, přeorganizování a aktualizaci zákonu EU. Akce REFIT by měly tedy být dále byly plánovány na roky 2016 až 2017 a budou zahrnovat například, například právní předpisy v oblasti e, lodní dopravy cestující. Tady musíme být proaktivní a nikoli jenom reaktivní, e, protože nemůžeme pouze e, jednat na základě zásadních do, nehod v oblasti lodní dopravy, musíme jednat proaktivně. Dále směrnice o kombinované dopravě, ta tato část legislativy má zvláštní význam, abychom dosáhli cílu přesunu modů dopravy, tak jak stanoví Bílá kniha 2011 a dále směrnice o bezpečnost tunelů, která bude revidovaná spolu eh, s bezpečností infrastruktury. Další iniciativy pro rok 2015. Ještě než přejdeme k přípravě pracovního programu na příští rok, bych ráda stručně zmínila některé důležité iniciativy, které nás také v letošním roce zaměstnají. Za prvé připravujeme ohlášení iniciativy cíle snížit závažná zranění na silnicích, obdobně jako máme cíl snížit počet mrtvých na silnicích. Jak tohoto cíle v praxi dosáhnout, to je něco, na čem budeme úzce s parlamentem spolupracovat a budeme rádi za vaši spolupráci, abychom postupovali rychle. V druhé eh, polovině roku připravím pro kolegium legislativní návrh, který zlepší přístup k soukromým a veřejným eh, údajům o provozu a to bude souviset s digitální agendou DSM, digitální jednotný trh a s inovativními službami mobility. Příkladem je multimodální cestovní informační systém. A ještě později v letošním roce navrhnu kolegiu přijetí komplexní strategii k řešení hlučnosti železniční dopravy. To je zásadní problém a bariéra rozvoje v něk- kolika částech Evropy vycházím z Bílé knihy z roku 2011. Musíme zhodnotit, co se osvědčilo, kde jsou mezery a jakým způsobem můžeme přizpůsobit své jednání měnícímu se prostředí. V tomto kontextu samozřejmě vítám zprávu, která vznikla eh, pod vedením pana van Kampan a my jsme již spolu o obsahu diskutovali. Pro nás tato zpráva bude důležitým vstupem. V září připravujeme konferenci věnovanou výsledkům našich veřejných konzultací. I přesto, že toto do pracovního programu zcela nespadá, musím zmínit, že jsme se se státy západního Balkánu dohodli na rozšíření sítě TNT a v červenci skončí výběr projektů TNT, které budou financovány z prvního kola návrhu CEF. A já eh, proto vašemu výboru navrhuji, aby se také mohl vyjádřit eh, a dostal samozřejmě informaci o konečném rozhodnutí při výběru. Vážení poslanci, vážený pane předsedo, nyní se dostávám k roku 2016 a pracovnímu programu. Přípravy jsou teprve v začátcích. Samozřejmě je potřeba ukončit interní diskuse a proto máte příležitost vy, abyste ovlivnili obsah pracovního programu pro rok 2016. Nicméně už pracujeme na specifických nových iniciativách, které budeme realizovat v roce 2016. Mezi hlavní priority bude patřit tzv. silniční balíček. Široký konsenzus panuje eh, v té oblasti, že eh, systém silniční dopravy nefunguje dostatečně. Ehm, hodnocení RIFIT ukazuje, že je potřeba zjednodušit a vyjasnit legislativu v oblasti silniční dopravy. Nejsou rovné podmínky pro silniční dopravce. Vede to k méně než optimálnímu využití vozového parku a infrastruktury. Tuto situaci ehm, nastínila již eh, práce Evropské komise v oblasti energetické strategie a to je něco, co se bude odrážet také v silničním balíčku příští rok. Zvláště se budu zaměřovat na to, aby silniční balíček obsahoval legislativní i nelegislativní návrhy ve třech hlavních oblastech. Za prvé, oceňování silniční infrastruktury. Musíme rozšířit princip znečišťovatel platí, abychom vytvořili rovné podmínky mezi různými druhy dopravy. Musíme vytvořit spravedlivější a efektivnější systém spoplatnění infrastruktury a trvale udržitelné financování naší infrastruktury. Musíme podporovat vývoj plně interoperabilního systému mítného, který poskytne občanům a podnikům hladkou a snažší cestování za nižších nákladů. První kroky jsou povzbudivé. Některé členské státy se dobrovolně rozhodly účastnit se testování těchto nových systémů. Další oblast se týká vstupu na trh. V současné době existuje příliš mnoho překážek v dopravě. Například domácí služby autobusů, autokarů jsou, nejsou otevřené konkurenci z několika členských států. Pravidla pro kabotáž také komplikují situaci dopravcům a spedičním firmám a je velice obtížné vymáhat právní předpisy. Měla by existovat tedy jasná pravidla jednotně aplikovaná. Členské státy nás podporují v tom, abychom se této problematice dále věnovali. My tak učiníme a skutečně je naším cílem to, co nejdříve uvést do praxe. Třetím prvkem jsou aspekty sociální a bezpečnostní. Já jsem už několikrát zdůraznila, že sociální otázky budou patřit k mým prioritám. Existující sociální pravidla bude nutné zjednodušit a vymáhat. Vzdělávání a kvalifikace pracovníků na silnicích se budou muset zlepšit a samozřejmě požadavky v tomto směru budou muset být vymáhány. Eh, a v této souvislosti uvažujeme o vytvoření agentury pro silniční provoz. Pokud řeknete, že si ji nepřijete, tak to eh, samozřejmě nenavrhnu, ale pokud o to máte zájem a budeme spolupracovat, můžeme to zadat do balíčku. Sociální témata a témata bezpečnosti budou také eh, na pořadu jednání sociální konference, kterou připravujeme spolu s výborem TRAN a sociální výborem s komisařkou Tyson. A samozřejmě na tuto konferenci budete všichni srdečně zváni, protože získáte přímý kontakt s touto problematikou a budeme moci společně řešit všechny druhy dopravy. Tento velmi ambiciozní balíček bude patřit hlavní bude tvořit hlavní prioritu pro rok 2016, ale samozřejmě budeme muset pracovat i na dalších důležitých oblastech, jako například financování dopravy, budou výběrová řízení v rámci CEF pro členské státy soudržnosti. Kromě toho budou vyhlášeny výzvy pro zbytek fondů, konkrétně Cezar a budeme muset zajistit, aby byl správně implementován strategický fond, tedy fond pro strategické investice. A v oblasti digitalizace se chystám pracovat na několika iniciativách, konkrétně vnitrozemská říční doprava. Ta bude také integrována do multimodálního logistického řešení řetězce v rámci říční, směrnice o říčních informačních systémech. V roce 2016 budeme muset pracovat také na dalších iniciativách, které jsou plánovány pro rok 2017, jako například revize směrnice podpora čisté a eh, energeticky eh, efektivní cesty, tedy pro silniční vozidla a také podpora dekarbonizace a trvale udržitelného paliva. Po konference v Paříži COP21 v prosinci tohoto roku budeme muset být ještě aktivnější na mezinárodních fórech, jako v ICAO a eh, IMO. A samozřejmě budeme muset sledovat eh, globální řešení pro globální úkoly a vážení poslanci, dnes máme mimořádnou příležitost informovat Evropskou komisi o tom, eh, co Evropský parlament považuje za priority, eh, na co bychom se měli v pracovním plánu pro rok 2016 zaměřit. Těším se na vaše názory, eh, vyslechnu vaše obavy a samozřejmě zaměřím se na to, co vy a členské státy považujete za důležité. A doufám, že se nám podaří přistupovat k tomu komplexně. Ale ještě, než vám dám slovo, prosím vás, nezapomeňte na stávající legislativní složky. Abychom zvládli nové výzvy, musíme dokončit stávající úkoly, jako například čtvrtý železniční balíček a přístavní služby polehnout na vaši akci aktivní podporu. Jsem také rád, že se o o tom diskutovali již dopoledne a spolehám na vaši podporu a těším se na vaše dotazy. Děkuji vám za vaše úvodní slovo. Dnes eh, jsme v časové nouzi a už se přihlásila řada řečníků nebo zájemců o slovo. Začneme nejprve koordinátory, ale každému dáváme jenom jednu minutu, protože na seznamu už máme tolik dalších řečníků a samozřejmě jsme všichni bychom se rádi vyslechli odpovědi. Pokud ty eh, otázky budou krátké, tak máme více času pro paní komisařku. Děkuji, pane předsedo. Možná by bylo rozumnější, kdyby paní Bulc se k nám dostavila zítra a ne dnes v 17.30, ale to je jenom tak bokem takový návrh. Velice děkuji za toto ambiciozní naplánování. Přeji vám mnoho štěstí, paní komisařko. A já už jsem se bál kvůli tomu čtvrtému silničnímu balíčku a nařízení o přístavních službách, ale jak říkáte, Tyto složky už se studují, analyzují a půjde to vpřed. Strategický fond, energetika a silniční doprava, říkáte, protože my tady v tomto výboru uh, toto velice zblízka sledujeme. Také otázka digitální dopravy, inteligentní systémy, energetická oblast a investice. Tomu všemu věnujeme pozornost. A vy víte, co my si myslíme o zdrojích toho mechanismu Connection Europe? A jak to bude s těmito investicemi do tohoto mechanismu a do transevropských sítí? A co se týče sociální dimenze, my jsme právě dokončili takové emotivní slyšení týkající se řidičů kamionů. A co se týče silniční bezpečnosti, já si nepřeji více evropské byrokracie. Pokud to bude mít výhody, tak eh, výtečné. Před chvíli to byl kolega z EKR, který naprosto nesnáší byrokracii. Přetáhl jste svůj čas, co říci, že jsme udělali Všechno proto, abychom eh, to mohli domluvit na zítra, ten eh, termín. Nakonec eh, jsme se říkali lepší teď, i když pozdě, spíš než někdy třeba za měsíc nebo za nějakou delší dobu. Děkuji. Vím, že času je málo. Paní komisařko, vítejte tady u nás v parlamentu. Mám otázky týkající se letectví. Studie z komise došla k výsledku, že ten model pay to fly, kdy mladí piloti musí zaplatit až 60 000 euro, eh, které se potom musí jak, takzvaně odlétat, aby se naučili létat. A já si myslím, že to je model, který je velmi problematický. Eh, co si o to myslíte vy? A druhá otázka, tu asi znáte. Víte, že eh, je v Německu nadbytek kvalifikovaných pilotů, to znamená, že máme více pilotů, kteří hledají práci. A letecké společnosti potom eh, toho zneužívají. A potom eh, mám otázku na takzvané vlajkové eh, pod jakou značkou nebo pod jakou zemí jsou registrované, že například norské firmy eh, se nechávají zaregistrovat v Jirsku a potom získávají výhody na jednotném trhu. Děkuji paní komisařku za prezentaci vašeho programu práce na tento a příští rok. Také vám velice děkuji za váš slib ohledně Connected Europe Facility a to, tedy jak by to mělo přinést výsledky k tomu programu. Ano, samozřejmě silniční balíček je asi výzvou. Uh, a, a tady nenajdete takovou rovnovážnou polohu a názor v tomto výboru. Panují tu odlišné náhledy na věc, asi jak sama očekáváte. Opřímně řečeno, EKR asi nebude podporovat žádnou tu myšlenku silniční agentury. Jak by fungovala? Uh, ano, u železnic tam je to jasné fungování stanovené tím balíčkem a ona by třeba dohlížela ta agentura na věci kabotáže nebo na tom, jak to funguje. Já nevím, jak by to bylo dobré, prosím vás, vysvětle nám, co očekáváte od takové silniční agentury. A k tomu letectví, k tomu, jako tu otázku položil Izmael, myslíte si, že tady i v této oblasti letectví může být nějaký sociální dumping, jak je to podle toho případu Norska, že přicházíte s návrhem Gesina Meissner. Eh, ICAO a IMO, e to jsou uh, organizace, které bychom měli zapojit do toho globálního úsilí o snižování emisí. uh, digitalizace vodních tras, chci se ptát, jestli by nešlo, se nešlo financovat přes CEF a potom ta silniční agentura. Já nejsem proto, abychom zřizovali další agenturu, protože by stálo příliš peněz a rozhodně by to nezjednodušilo postupy. Myslím si, že silnice by měly spadat do kompetencí národních států, takže za naší skupinou říci, že my jsme proti. A potom mám ještě jednu otázku týkající se toho silničního balíčku. Chci se ptat, jestli eh, tam jsou zahrnuty i eh, eh, další aspekty, než ty, které jste zmiňovala. Chci se ptat eh, na aspekt konektivity s tím, že je potřeba zlepšit propojení eh, regionu, také prostřednictvím jednotného evropského nebe, ale také prostřednictvím charty práv pra, eh, pasažérů. Karim Adeli. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, je vždycky velkým potěšením vás tady vidět na výboru. Moje první otázka Eh, velmi stručně, vy jste tady eh, počítala řadu opatření, je by zajímalo, jak chcete zasadit dopravní politiku do eh, těch jednání o klimatických změnách. A moje druhá otázka se týká toho, že čím dál tím víc se opouští od nočních vlaků v Evropě. Chci se ptat, jestli Eh, Evropská unie chce něco dělat s revitalizací těchto železničních spojení. A moje třetí otázka, vím, že mluvím velmi rychle, ale chci poukázat na to, že eh, francouzská vláda se rozhodla zastavit veškeré investice do eh, těch železničních tras, které vedou k Atlantiku, které jsou částí těch celoevropských koridorů, což samozřejmě bude mít vážné dopady na ty RTT. A proto se vás zeptat, jestli se obrátíte na francouzskou vládu, jestli máte nějaké řešení a potom se vás zeptat na to, že rumunská vláda chce zavřít 40% své železniční sítě a jaký to bude mít dopady na RTT a na eh, legislativu MU. Danke sehr. Jetzt Peter Lundgren. Tack för ordet. Eh, kort om tid. Jag håller... Děkuji. Jen jedno téma, protože nemám mnoho času. Co se týče nehodovosti na silnicích, dobrým způsobem, jak jim zabránit, je zabránit sociálnímu dumpingu a nutit řidiče, aby bez přestání řídili za mizerné platy. Někdo tady před chvílí říkal, že bychom neměli hovořit o otroctví, paní Foster, ale myslím, že vy asi v tomto sektoru nevíte, o čem mluvíte. Oni si vydělávají 300 eur, a, takže já nevím, co je tady na tomto špat, tedy špatně. Pak pravidla. Ano, tady dochází k jejich úmyslnému obcházení a mm, stačí se to napravit tím, že se budou uplatňovat pravidla, poslouchat. Hovořil jsem s italskými kolegy z dopravy, oni si přejí elektronický systém, takový podobný systém, jako mít ne v Německu, tak to by mohli mít lepší kontrolu nad těmi vozidly, jak se přesouvají, takže možná je lepší se zaměřit na to zlepšování nástrojů. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, já jsem velice ráda, že jsem si mohla vyslechnout i vaše návrhy na rok 2016 a že to bude tedy další balíček. Ano, my potřebujeme harmonizaci železniční legislativy a co se týče eh, dopravy a Myslím si, že bychom to neměli příliš uspěchat. Měli bychom mít takovou agenturu, která se bude zabývat zejména vylepšením určitých aspektů, zejména těch sociálních aspektů v dopravě. Byla bych ráda, kdybyste si toto vzala k srdci. Já jsem stínovou zpravodajkou k té bílé knize o dopravě. Předložila jsem i pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Uh, a co se týče těch odkazů na Rumunsko, já jsem rumunská poslankyně a myslím si, že by bylo správnější, když představujeme nějaký svůj postoj, tak, aby ten komentář, ta připomínka byla podložena opravdovými argumenty. Rumunská vláda nechce snižovat nebo eh, uzavírat 30 železniční struktury. Ta dohoda byla za technické podpory Evropské komise, takže bych byla ráda, kdybyste mě podpořila a opravdu vysvětlila, k čemu došlo. Maria Gamini. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, byla bych ráda, kdybyste věděla, že jste komisařkou, které já hodně důvěřuji a hodně toho od vás očekávám. Ta otázka sociální, otázka investičních fondů. Ohledně toho mám celou řadu otázek. Také přístup k trhu a bariéry, ale já bych ráda věděla, jaké vy tady vidíte bariéry. Já jsem předložila jednu písemnou otázku, obdržela jsem odpověď, vím, že ta odpověď tu jste nepsala vy, ale nebylo to příliš jasné. Prostě jsem poslala otázku ohledně bariér k volnému trhu. Jak to vidíte vy, paní Lukaševská? Eh, děkuji bardzo, paní. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, Myslím, že jste již hovořila o administrativní zátěži, o tom, že je třeba učinit změny, jak toto omezit. A mám jednu otázku ohledně toho, jak se rozhodla Evropská komise ohledně té minimální mzdy v Německu, protože je zřejmé, že tady tedy hovoříme tedy o tomto německém problému. A pak druhá otázka týká se balíčku, eh, ohledně kterého se zpracovává eh, analýza, ale nebral se v potaz předchozí nařízení. Hovoří se tu o směrnici o vysílání pracovníků. Já nevím, jestli jste v rámci toho balíčku provedli i sociální konzultace. Danke sehr und vor allen Dingen, weil die Zeit eingehalten ist. Äh, Dieter Koch. Dieter Koch. Ja, Frau Kommissarin, wir haben... Paní komisařko, dnes dopoledne jsme hovořili o integrovaném systému vydávání jízdenek většina toho zájmu se týkala práv cestujících v té kombinované dopravě. Eh, Mě by zajímalo, jestli máte eh, v úmyslu s něco dělat. A potom mám otázku týkající digitální agendy. Všichni o tom mluví. Mě by zajímá váš názor na to, jak by to mohlo vypadat v oblasti dopravy. Děkuji vám, pan eh, Jean-Marie Marinescu. Thank you very much, uh, Děkuji, uh, paní komisařko. Vy jste se zmiňovala o vodních cestách. Mě by zajímalo, jestli uh, budete něco iniciovat v oblasti regulace uh, Dunaje a Rýna. Potom se hovořila o pravidlech pro fungování jednotného trhu. Já si myslím, že tam máme a ta bychom měli aplikovat. A proto mě zajímalo, co se děje eh, s tím případem nedodržování eh, těch německých požadavků na minimální mzdu. A víme, že pozítří budou volby ve Spojeném království, možná, že poté budete mít eh, nebo bude snazší odblokovat situaci na radě v oblasti letectví. Massimiliano Salini. Dobrý den, paní komisařko, děkuji, že jste sem přišla. Já mám dvě velmi krátké otázky. Na prvé, a teď pokračuji s těmi vnitřemskými vodními cestami. Já se chci zeptat na to, jestli se budeme snažit využívat i tradiční, tedy i další, nejenom ty tradiční vodní cesty. A jsou tady i další vodní toky, které by se mohly využívat a které si zasluhují naše podporu. V minulosti jsme hovořili o daňových úlevách. A teď k silniční přepravě. DG Competition a DG Move to mají na starosti. Chci se ptat, jestli by se mohly snížit ty zdroje, které stát eh, na to potřebuje, aby se mohly investovat více, například do železniční dopravy, která potřebuje mm, státní investice. Možná, že byste se na tuto oblast také mohla podívat. Peter van Dalen. Ten tady ani není. Je tady. Děkuji, paní komisařko. Já se v mém příspěvku soustředím na ten celek opatření pro silniční dopravu. Těší mě, co oznamujete, protože již v tom předchozím mandátu jsem mnohokrát apeloval na to, aby tato opatření byla zrealizována, takže vás v tom podpořím, pod, eh, sociální dumping a veškeré tyto uh, praxe uplatňované na řidiče kamionu, to je skandální, a povolávat po kontrolách. Aplikace je totiž pravomocí státu, nicméně je tady velký rozdíl mezi tím, jak se ta pravidla uplatňují. A pak otázka agentury. A prosím, ne, už více byrokracie si nepřejeme. Uh, Máme tu eh, nizozemského komisaře, který bojuje proti byrokratizaci. My se s ním setkáme, takže prosím, ta agentura tu vůbec nechceme. Děkuji, pan Kirkos. Děkuji, paní komisařko. Vy jste říkala, že by nás neměli vést nehody, ta katastrofa German Wings, ukazuje, že jsou určité problémy s certifikací a s bezpečností. Tady šlo o to, že německá, německý úřad na ochranu osobních údajů na to nedohledla, pilotovi se podařilo utajit eh, určité údaje. A chci se vás zeptat, jestli teď v tom vidíte důvod pro to, abyste se znovu podívala na oblast zabezpečení letů. George Bach, děkuji. Eh, já vám děkuji, paní komisařko, za představení velmi ambiciozního pracovního plánu. Já mám otázku týkající se práv cestujících v letecké dopravě. Jak chcete naložit s tou blokádou eh, na radě? Já jako zpravodaj jsem velmi frustrován tím, eh, jak to teď eh, vypadá, že to pořád přetrvává. Moje druhá poznámka. Eh, chci říct, že pozitivně podporuji vytvoření té silniční agentury. Nemyslím si, že by to muselo být příliš administrativní nebo byrokratické, ale Jde o to, jak dohlednout dodržování všech těch pravd v oblasti pracovního práva, infrastruktury, životního prostředí, to všechno musí, na to musí někdo dohlížet, jinak to zůstane jenom mrtvým písmenem. Teď má slovo Jackie Foster, ale chtěl bych ještě dopozornit na to, že už na začátek se vás přihlásilo hodně. A tak, jak se hlásíte, tak v tom pořadí jste zaznamenávaní, tak prosím se potom na to nestěžujte, zvláštně, když před vámi je člověk, který ještě hovoří. Já jsem ukazovala, že chci, eh, eh, že chci vystoupit v tom okamžiku, kdy se paní komisařka sedla. a to, to tak udělali všichni ostatní. Já tady chci tak jako tak přivítat paní komisařku. Jenom několik bodů. Bylo by užtečné, abychom měli informace o revizi nařízení CR, nebudu hovořit o dronech, určitě eh, už jste slyšela o tom, jak tady probíhala diskuse dnes dopoledne, když na silniční přepravu, tak my bychom nebyli rádi, kdyby vznikla nějaká agentura na, pro bezpečnost na silniční dopravě. Těch agentur už je příliš teď a myslím si, že klíč je dobrá přeshraniční spolupráce. Myslím, že eh, už řečeno nevíme, kde by to všechno jednou skončilo. Eh, a co se týče eh, toho balíčku o bezpečnosti v dopravě, musíme s ním postupovat velmi opatrně, protože ta legislativa už je teď eh, hodně a jsou tady určité věci, které se nedostatečně provádějí, takže bychom tím jenom navršovali další věci. Co se týče lodí a bezpečnosti lodní dopravy, i tady bychom se mě podívat na to, co dělá IMO, jestli ještě mohu, pane předsedo, Jenom co se týče toho pilota, k tomu, co říkal eh, Ismail. Myslím, že to stojí asi 70 tisíc získat eh, komerční licenci pro pilota. A ještě pořád bychom se měli počkat na výsledky nějakého vyšetřování, eh, spíše než to komentovat už v tomto okamžiku. And, uh, welcome, Vítejte tady, paní komisařko. Děkuji, že jste velmi jasně nastínila eh, vaše plány na tento a příští rok. Je dobře, že to mám před sebou a můžeme se tím řídit. Mám dvě otázky. Jste hovořila o vážných silničních nehodách. Myslím, že na to zapomínáme. Nechci teď spochybnat nějaké statistiky, ale myslím, že často je tady řada zraněných, kteří ta, ty nehody přežívají a i ty bychom měli se snažit snížit. A co týče letectví, tak podobně jako i mý kolegové i já, myslím, že bychom měli postoupit eh, eh, vláděním Single European Skies a práv cestujících. Měli bychom řešit eh, otázky s s hospodářskou soutěží. To je nesmírně důležité. Například je potřeba vést dialog se státy v Perském zálivu nebo Eh, s azijskými státy. Myslím, že to způsobuje hodně problémů. Nemůžeme skrývat hlavu do písku. Je to globální otázka a musí být řešena na globální úrovni. A proto by mě budou velmi zajímat výsledky vašich konzultací. Ale chtěl bych apelovat na to, abychom se zejména zaměřili na ty eh, oblasti které to nejvíce drží. Izabela Del Monte. Děkuji za paní komisařko za to, že jste přišla na návštěvu do našeho výboru. Já mám tři body. Nejprve kabotáž. Jsem velmi ráda, že jste tady oznámila, co se s tím bude dělat od roku 2016. Možná, že byste mohla říci, jaká konkrétní opatření se mají provádět. Myslím, že ne dostatek není prováděn dostatek kontrol ze strany členských států. A také bychom se mohli podívat na mítné. Situace se e, velmi liší stát od státu a to také komplikuje život přepravcům. Hmm. Nedávná letecká neštěstí také upozornila na to, že ten režim pro piloty se může lišit si na to, odkud pocházejí, takže mě zajímalo, jestli je možné srovnávat nějaké jejich podmínky nebo pracovní smlouvy. Takže možná, že by bylo dobře mít tady mít nějaké, nějaká minimální pravidla. Pan Pascal? Tres preguntas concretas. Tři kon, několik konkrétních otázek. Otázka reciprocity v železničním balíčku. Myslíte si, komisařko, že je důležité tu mít nějakou doložku o reciprocitě, když někdo tedy využije té otevřenosti jiných? Za druhé, Eh, narušení eh, hospodářské soutěže, jak probíhají to vyšetřování Evropské komise, co se týče některých zemí, která, které prostě zabraňují řidičům eh, dodržovat ty povinné hodiny odpočinku. A za třetí, sdílené užívání dopravních druhů. Dokdy tady budeme nadále hovořit o tom, o té šedé ekonomice, dokdy budeme prostě muset tolerovat tu nekalou konkurenci. hovořit tady o, o tom, že chceme být moderní, ale nebude se tu respektovat práce, nebude se respektovat život těch, kteří řádně pracují, platí daně a tak dále. Danke sehr. Und jetzt habe ich mich nochmal draufgesetzt, wenn Sie das Aviation... jsem se i já zaradil na tento seznam. Týká se toto silničního balíčku. Zase by mě zajímalo, jestli to bude Eh, úprava z toho jednoho sektoru. Zajímalo by mě, proč eh, jsou některé způsoby dopravy znevýhodněny. Víme, že se zastavují noční vlaky, hodně železničních eh, linek se zavírá a proto mě zajímalo, jestli budou zrovnoprávněny. Například víme, že letecké palivo není, je osvobozeno od daní ale přitom palivo, které používá železnice, je zdaněné normálním způsobem. A Švýcarsko například řeklo, že do roku 2020 eh, zakáže určitý typ nákladních vagónů na svém území. I německá vláda se také rozhodla eh, o něčem podobném. Přemýšlíte o možnosti, že by se to eh, dohodlo i na evropské úrovni. Já si myslím, že 50% Eh, nákladní dopravy probíhá přes železnice, pokud se některé typy takto zakážou, tak to velmi zkomplikuje situace. A já jsem byl poslední, teď máte příležitost eh, reagovat na vznesené dotazy. Okay. Well, 28 questions. 28 otázek. 29 otázek, možná se některé opakují, ale já se pokusím hovořit co nejkomplexněji. Jinak, pokud bych na něco neodpověděla, pošlete mi to písemně. Nejprve tady si udělám trošku pořádek a ráda bych se nejprve zaměřila na problematiku letectví. Gibraltar a některé další otázky, které s letectvím souvisejí. Nejprve musím říct, že je Gibraltar je poměrně uh, Eh, velká výzva působí také podstatné spoždění v řešení složky letectví a doufám, že po skončení voleb bude situace jasnější a je to také otázka britských voleb a jak dopadnou, eh, možná budeme muset ještě počkat. Jestli si eh, dovedete představit, že mě to netěší. A netěší mě to především proto, že víme, eh, jak obtížná je situace v sektoru letectví. Eh, jsou spochybňovány všechny prvky konkurenceschopnosti a musíme reagovat rychle eh, již připravujeme několik legislativních návrhů, to jsem konec konců zmiňovala, zmiňovali to kolegové a připravujeme balíček letectví, který, jak doufám, se bude věnovat hlavním tématům eh, v letectví inovace, konkurence, schopnost a další prvky, na nichž pracujeme. Ale pokud nedostaneme potvrzení a pokud nedostaneme splnomocnění rady, tak nemůžeme jít dál. Já doufám, že je vám to jasné, bez ohledu na to, kolik dopisů zašleme, kolikrát bych ráda jednala sama. Pokud nedostanu mandát rady k zahájení vyjednávání, tak prostě zahájit nemůžu. A když mi rada říká, že mi mandát nedá e, z daných politických důvodů, e, tak já sama jednat nemůžu. Mohu se jenom podělit o frustraci s poslanci parlamentu. Zdůrazním, že to e, přednášíme na nejvyšší politické úrovni a žádám každého, aby se této otázce věnovali tak, abychom se dostali ku předu v této oblasti oblasti. Mohu se tedy jenom mluvit, ale Zároveň musím zdůraznit, že ať jsem komisařka eh, nad tímto problémem moc nemám, tak apeluji já na vás. Prosím, pomožte nám. Pracujte ve svých zemích, abychom tento problém vyřešili a ať bude jaká vaše rada jakákoliv, budeme podle ní jednat protože to nám v současné době brání. Stejně tak ve vztahu k Ukrajině. My jsme chtěli dohodu o letectví podepsat s Ukrajinou, je to bylo něco, co bylo viditelné, ale vyvíjeli na, nás, vyvíjeli na nás tlak, ale mandát jsme prostě nedostali. A zcela jistě e, takových témat najdeme více, ale možná ten čas věnujeme jiným otázkám. Chci jenom obrátit vaši pozornost k tomu, že v některých otázkách se prostě nedostaneme dopředu, dokud se nevyřeší politické e, výzvy a pochybnosti. Pokud jde o nehodu letadla Germanwings, Souhlasím s tou poznámkou, že je potřeba vyčkat na oficiální výsledky šetření mm, a teprve pak můžeme jednat. Nicméně již v této chvíli vás mohu informovat, že od zítřka ehm, pořádáme v rámci ASA zvláštní eh, pracovní skupinu, která bude mít mandát po té, co skončí vyšetřování, aby při, tedy 7. května, to je termín pro provedení vyšetřování, tento týden je opravdu významný, dostane dostaneme zprávu a dostaneme pracovní skupinu, která vznikne a pak můžeme na základě toho jednat a já vás budu informovat o výsledcích. A ještě práva cestujících v leteckém provozu. Sdílím vaše obavy, ale samozřejmě tady musí svůj úkol splnit rada. To není, že bych hledala nějaké výmluvy, ale je to taková zeď, eh, kterou prostě nepřekročíme. A Současně chceme také nalézt rovnováhu mezi průmyslem a ochranou cestujících a to je vždycky taková křehká rovnováha. Také se na to zaměříme do budoucna. A také jsme si vědomi toho, že jsme jediní, kdo vlastně důsledně cestující chrání, proto e, velkou pozornost věnují vašim iniciativám, vašim podnětům. Pokud jde o systém vnitrostátní vodní dopravy, vodních cest. Jak jsem řekla už ve svém úvodu, zaměřujeme se na implementaci systému NAJADES 2, to je něco, co jsem zjedila, co podporuji a co bych Eh, chtěla vidět v praxi, aby se zavedlo, provádělo. Také víte, že v systému CEF máme některé sekce, které podporují eh, tento program a doufám, že se nám podaří eh, toto realizovat v rámci koridorů systému TEN-T. E Ehm, také spojení Dunaj rín kolegové z Rumunska dobře vědí, že toto je téma také politické povahy trošku a spolupracujeme se všemi zúčastněnými stranami, aby se to vyřešilo. A poprvé jsem dostala první pozitivní indicie. Podívejme se, jak se to vyvine eh, po samitu v Rize. Mě zatím eh, podpořili v tom, že se věci eh, pohybují správným směrem. Doufejme, že se to všechno podaří a samozřejmě máme zájem na propojení Dunaje a Rýna mm, a Eh, uvidíme, kdy se tento koridor otevře pro plné používání. A nyní bych měla reagovat na problematiku minimálních mest v Německu. Vyjádřím se stručně. Vy jistě pochopíte, proč je to totiž v rozhodovacím procesu, ale rozhodnutí padne velmi brzy. A jakmile bude rozhodnutí připraveno, tak eh, s vámi budu otevřeně komunikovat. Jestli vám to sdělím, ale chápete, že vám hm, teď nemohu dát žádné bližší vyjádření. Sociální pravidla v silniční dopravě. Sociální a tržní pravidla jsou již zavedená, musíme zajistit, aby byla pochopena, aplikována a vymáhána účinně a jednotně. A to je pro nás největší hozená rukavice. My připravujeme takové vysvětlení, požádali nás totiž členské státy, abychom připravili společné porozumění pravidlům. A pokud bych měla zmínit jeden z největších úkolů z provozního hlediska, které máme, je skutečně vymáhat ta pravidla, která již byla schválená. Je mi to líto, že to musím říct, ale opravdu mě překvapuje, kolik těch předpisů se nebere vážně nebo se uplatňuje jenom částečně, polovičatě. Ehm, a teď samozřejmě e, budeme hledat cesty, jak podporovat uplatňování již existujících pravidel. Ale jak víte, e, příznaky sociální e, nespravedlnosti se objevují všude. Jsou různé nástroje, různé modely podnikání i různá vysvětlení platných pravidel. A právě proto Červenuš je za dveřmi, e, proběhne konference o sociálních otázkách a na základě toho budeme jednat a připravíme systémy měření opatření a mm, legislativní kroky, které můžeme přijmout, ale e, čím více se zaměřujeme na existující pravidla, tím více je zřejmé, že pravidla existují, ale nedostatečně se uplatňují. A proto, e, pokud bychom měli rozhodnout o pravidlech nových, bude to poměrně zásadní rozhodnutí. Ale samozřejmě, pokud rozhodnutí takové padne, tak to bude vždycky součástí balíčku. A když už jsme u silniční dopravy, jenom stručně se vyjádřím k přístupu na trh v silniční dopravě. Uvědomujeme si, že i nadále existují zásadní bariéry přístupu na trh, konkrétně v autobusových službách. A připravíme seznam, možná ještě intenzivnější seznam, který vznikne na základě veřejných konzultací Zahajujeme veřejné konzultace k silničnímu balíčku na počátku července. A uvidíme a podaří se nám sepsat eh, tuto problematiku překážek, které musíme odstranit eh, v přístupu na trh. Proto bych vás ráda vyzvala, abyste se účastnili připomínkového řízení, pohovořili se zainteresovanými subjekty, různými asociacemi ve vašich zemích, abychom mohli spolupracovat co nejlépe, aby skutečně to bylo ku prospěchu jednotného trhu v Evropě. Když se ptáte, kde jsou ty překážky, jsou hlavně na hranicích hranicích. Já pracuji v oblasti dopravy, což je hlavní umožňovatel jednotného trhu v Evropě a vidím zde miliony eh, problémů nebo možná výzev eh, úkolů, které souvisejí s eh, záležitostmi typickými velkými pro jednotlivé země a absenci evropských hodnot a evropské vize. Doufám, že budeme moci podporovat, nemůžeme vnucovat, ale budeme moci podporovat eh, pro evropský postoj, zvláště v dopravě, protože tady chybí. Digitální agenda? Myslím, že k důležitým prvkům patří přístup k veřejným a soukromým datům a to je součástí digitální agendy, kterou budeme projednávat zítra v kolegiu a poté připravíme digitální agendu eh, pro dopravu a mojí vizí je zajištění hladké digitální vrstvy, která zapojí malé a střední podniky, a vytvoří nový typ e, pracovních míst, zvláště ve službách, vývoji aplikací a podobně. To je něco, v co vkládám velké naděje. Odpověď průmyslu je zatím pozitivní, ačkoliv se třeba neschodneme úplně na všem o tom, jak rychle eh, ta řešení propagovat, ale jakmile vznikne digitální vrstva, získá doprava zcela nové příležitosti, eh, které pak výrazně pomohou také hospodářství v Evropě. Ale to je něco, co můžeme očekávat po zítřejším jednání a e, rozpracujeme to také pro jednotlivé balíčky. EFC já i nadále balíček podporuji a jsem přesvědčena, že je prostor pro kompromis mezi institucemi a vím, že trialog na konci tohoto týdne nabídne důležité odpovědi a na základě toho budou jasnější e, pravidla a úlohy jednotlivých balíčků, které e, investice se má v Evropě podporovat pro e, služby s přidanou hodnotou, vývoj digitálních služeb, elektrifikace, alternativní paliva, eh, prvky, které jsou tržně orientované, infrastrukturu a podobně. Já vám chci jenom připomenout, že podle analýz potřebujeme 1,3 eh, bilionů eur, abychom plnili eh, dopravní potřeby v Evropě. A zatím máme 26 miliard a doufám, že se nám podaří prosadit větší část financování formou strategického financování a v nadcházejících letech samozřejmě budeme hledat nové nástroje, abychom splnili ty obrovské potřeby, které doprava má a budeme mít tedy nástroj, který nám pomůže zlepšit konkurenceschopnost Evropy. A zbývají mi tři minuty a víme, že e, v různých zemích jsou různé modely e, a samozřejmě tyto nově vznikající formy podnikání jsou nejen v dopravě, ale i jinde a musíme se jim věnovat na evropské úrovni e, agentura pro silniční provoz. Jsem otevřena vůči vašim návrhům. Slyšeli jsme vaše podněty, zvažujeme to a vidíme několik možných oblastí, kde by taková agentura mohla pomoci. Rozhodně by neměla být přítěží a ať už bude nezávislá nebo ne, tak eh, to uvidíme. Zcela jistě potřebuji vaše jasné sdělení a eh, první větám, které jsem řekla, patřilo to, že bychom měli spolupracovat na tématech, která se nám podaří prosadit a nenechat se zablokovat tématy, kde se dál nedostaneme. Já jsem ochotna naslouchat vašim názorům a kde vidím možnosti. To je vzdělávání, školení a samozřejmě pomoc vymáhání práva v jednotlivých státech. Tady existuje jasná potřeba, dále audit, a možná i další oblasti, které byste jmenovali vy. Zatím to rozhodnuto nebylo. V každém případě potřebujeme jasnou podporu z vaší strany, pokud toto má projít. A pak dekarbonizace a konference 21 v Paříži. Dnes vidíme a vnímáme to mnohem pozitivněji globálně a to vidíme i na půdě ICAO a IMO, a v těchto um, oblastech se snažíme přiblížit globálním iniciativám. A samozřejmě na mezivládní konferenci bude doprava také mít svoji úlohu. Budeme se věnovat vizi dekarbonizace pro nadcházející roky. To patří totiž také k mým hlavním prioritám, kromě internacionalizace a digitalizace. Uh, A Současná situace eh, i spolupráce s představiteli průmyslu ukazuje, jak bychom do ambiciozních plánů mohli zapojit také dosažený pokrok a možnost možnosti pro rychlejší pokrok. E, zkušenosti automobilového průmyslu jsou velmi pozitivní a Evropa je opět motorem změn v této oblasti, konkrétně výrobě automobilů e, s nízkými emisemi. Můžeme tedy přemýšlet o tom, jak to vést dál. A není můj čas vypršel, že? Jedna minuta. Padlo několik otázek k atypickým podmínkám zaměstnávání, zvláště v leteckém průmyslu. Eh, ptali jste se na norský model. Eh, na tomto místě musím zdůraznit jednu věc a to je jasné poselství od komise bez ohledu na to, jaký model použijeme, eh, hlavní prioritou je bezpečnost. Eh, to je hlavní věc, kterou sledujeme, zda je dodržena bezpečnost. A dále nemůžeme být úplně proti všemu, ale zároveň eh, můžeme zvažovat, jak ty nové modely přivést pod kontrolu. Ale čím více se seznamuji s těmito obchodními modely, tím více si uvědomuji, že Evropa je právě tím, kdo je živý. To jsou naši piloti, a to je ten problém. Nemohu vám teď dát tu přímnou odpověď nebo nějaké řešení, ale mohu říct jen tolik, že na tom pracujeme, analyzujeme všechny formy tohoto modelu a budeme se tomu v leteckém balíčku věnovat, to je nepochybné a bude to také patřit k hlavním otázkám na sociální konferenci a tam si vyslechneme také zástupce obou stran. Ehm, potvrdili nám účastníci, kteří zastupují právě tento nový typ sociálních modelů, přijdou a podělí se o své zkušenosti a já si také vyslechnu druhou stranu samozřejmě, tedy ty, eh, kteří jsou proti těmto novým modelům můžeme očekávat tedy velmi dynamické jednání. Mám trošku starost, protože všichni říkáte, že je to velmi ambiciozní plán. Víte určitě víc než já, ale v každém případě apeluji na vaši podporu, kritickou mysl, ale také konstruktivní návrhy a bez vás eh, to neprosadím. Pokud neuvidím, že jste na mé straně, nebudu bojovat s větrnými mlýny. Vím, že doprava musí být vždycky velkým úkolem, musí se zlepšit, aby dokázala lépe konkurovat a aby nabídla eh, lepší výsledky oproti konkurenci, eh, aby Evropa mohla prosperovat. Děkuji vám. Ja, es sind nicht alle, alle Fragen beantwortet worden. Aber... Všechny otázky zodpovězeny nebyly, ale i přesto vám děkuji za vaše úvodní vystoupení a za odpovědi. Eh, možná ještě bude předložena jedna otázka ohledně Kanady, na to budete moci odpovědět písemně. Děkujeme vám za vaši účast a děkujeme také tlumočníkům, kteří tady museli být déle, než stanovují jejich pracovní podmínky.